So, good morning everybody. I think, um... Dobré dopoledne všem. Eh, už jsme zachránili pana Chacimarka Kise ze zácpy dopravní, takže je tu, aby mohl přednést eh, svůj bod na pořadu jednání. Chtěl bych tady přivítat všechny dnes na našem zasedání. Dnes budeme hned dopoledne hovořit o přístupnosti webových stránek, a to v souvislosti e, s tím, že budeme pozměňovat a schvalovat návrh komise, který se týká přístupnosti webových stránek veřejných subjektů. Vím, že to je téma, které vás všechny velice zajímá. Chtěl bych především e, poděkovat našemu panu zpravodaji, e, panu Chacimarkakisumovi a všem stínovým zpravodajům za to, že ten právní text oživili, protože velice často ty právní texty bývají velice suchopárné. A v tuto chvíli už tady eh, nastává čas na prezentaci k tomuto bodu. Poté proběhne rozprava eh, s stínovými zpravodaji, pan Třaskovky, pan Extrém, paní Ryle. A já jsem také stínovým zpravodajem za naši frakci, takže máme tady většinu zástupců stínových zpravodajů z jednotlivých skupin a samozřejmě i ostatní kolegyně a kolegové jsou vítáni a mohou se učit zúčastnit diskuse. Takže pane Chacimarka Kisi, už vám dám slovo, eh, abyste zahájil diskusi k tomuto bodu a můžete představit i své hosty. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste nám umožnili tady provést i takovou Eh, praktickou ukázku, která jistě nám utkví v paměti, protože já bych řekl, že tento text může znít poměrně technicky, ale je to předpis, u kterého se budu chlubit svým vnoučatům, že jsem byl zpravodajem pro tuto záležitost, protože je to důležitá věc. Někdo říká, že jenom pro pár lidí, ale já bych řekl, že jednou to možná může být důležité pro nás všechny, protože všichni z nás mohou jednoho dne mít problémy s tím, jak se dostat na nějaké webové stránky, jak se dostat k jejich obsahu. Chtěl bych teď přivítat hosty, které tu dnes máme a kteří nám mohou říci a ukázat, jak je obtížné překonat tuto první překážku pro někoho, kdo má nějaký handicap a kdo přitom potřebuje mít přístup k informacím. Ta první překážka to jsou informace, přístup k informacím. Všechny ty ostatní překážky, například když chcete eh, nastoupit do autobusu a tak dále, tam je spousta překážek, ale ta prvotní překážka spočívá v tom, že se musíte nějak dozvědět, kdy vám jede ten autobus a kde si koupíte lístek. A tato první překážka je jedna z těch největších a o té právě dnes budeme hovořit. Já jsem velice rád, že jste dnes mohu přivítat dva odborníky na přístupnost webových stránek, jsou to odborníci z Nizozemska, z nadace Bartolomiu. A to je, dejme tomu, jedno ze světových středisek, která se zabývá touto eh, tématikou. Jsou to tedy dva kolegové eh, z Nizozemska, kteří budou koordinovat tuto práci a také rád eh, vítám paní Gercu, která eh, v Řecku řídí školu, kde se trénují vodící psy. A ta nám bude moci pohovořit o tom, jak je to obtížné vůbec se dostat na webovou stránku, která není uspůsobená pro přístup eh, lidí s postižením. Ukážeme vám to na příkladu mojí webové stránky a potom vám ukážeme, jaké změny je třeba provést, aby taková webová stránka byla eh, přístupná. Také zde vítám pan, rád pana Katányho, který je eh, členem správní rady eh, pro Evropské forum pro postižení a ten schrne závěr to, této praktické ukázky. Pan Gatány se tímto eh, tématem zabývá už celou řadu let a já s ním souhlasím v tom smyslu, že my jako Evropská unie v porovnání se světem se až poměrně pozdě začínáme zabývat touto otázkou. A pokud tedy, pane předsedo, dovolíte, teď bych předal slovo panu Altepenovi a Felemanovi. Dobře, říká pan předseda. Prosím, máte slovo a vaše slajdy, vaše prezentaci máme na svých obrazovkách. Já bych chtěl představit takový krátký pří, příběh o tom, co to vlastně je přístupnost webových stránka, stránkám, přístupnost webových stránek a uvedeme několik praktických příkladů. První důležitá věc, to je něco, co je zobrazeno na tomto slajdu, ten jsem nevytvořil já, vzal jsem ho z jiné prezentace které jsem se dostal před několika měsíci, ale ukazuje se, že nejde jenom o e, osoby s postižením, ale že přístupnost e, webových stránek je e, důležitá i pro osoby, kteří třeba jsou znevýhodněni třeba špatným světlem, hlukem, tím, že třeba jednou rukou řídí auto, nemohou se dívat tedy na obrazovku, například, nebo jsou třeba už v nějakém prostředí, které z nějakého důvodu prostě je znevýhodňuje. Eh, nebo někdo, kdo má třeba nějakou, eh, nějaké motorické postižení. Přitom všichni máme motorické postižení, když třeba jedeme po silnici, kde je hodně děr, kde to drncá. To znamená, skutečně jde o přístupnost pro všechny, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají nějaký handicap. To znamená, jde nám o osoby postižené, ale také osoby, které jsou v nějaké omezující situaci nebo které, osoby, které mají e, nějaké e, dočasné postižení. Také jde o to, že e, se musíme zabývat otázkou vyhledávačů webových. To znamená, pokud chcete, aby vaše stránka byla k nalezení pro každého musí být viditelná. Pokud jde o zrakové postižení, tak 4,5 eh, populace Evropské unie pod 65 let věku eh, je, má nějaké postižení, eh, téměř každý desátý člověk je barvoslepý a tyto osoby používají pomocné technologie. A ty jim pomohou se vším. To znamená, není třeba, abyste se svými webovými stránkami dělali něco zvláštního. To znamená, pokud vyvíjíte webové stránky, tak prostě používáte správné specifikace. To znamená, jako když třeba si necháváte eh, vymalovat dům, tak používáte jinou barvu na interiéry a na exteriéry. Existují specifikace, které jako developer můžete využívat. Pokud eh, jste tedy osoba, která eh, má na starosti redakci obsahu webových stránek, tak potřebujete nějaké Eh, zvláštní školení většinou, protože když třeba má obsah vaší webové stránky, mít přístup k nějakému obsahu webové stránky, tak je třeba eh, eh, třeba měnit i hlasy, které přečítají obsah v jiném jazyce, aby tady třeba obsah z webové stránky v angličtině nečetla osoba s řeckým přízvukem a tak dále. dále je možné používat různé různé při, eh, přístroje, přístroje, které umožňují přístup k eh, obsahu, už jsou to různé čtečky, eh, které, které tedy předají obsah správným způsobem. Dále máme osoby s fyzickým postižením. 6,4 občanů Evropské unie mají nějaké fyzické postižení a Problém je někdy třeba právě s tím, že ne- nemohou ovládat klávesnici. Na některých webových stránkách jsou velice dlouhá menu a když máte například jenom touchpad na svém notebooku, tak musíte v dlouhých menu eh, velice často kliknout třeba nebo poklepat na ten touchpad třeba 40krát. To znamená, je dobré mít eh, nějaký způsob, Eh, jakým už na začátku stránky mm, umožnit os- o, uživatelům přeskočit zbytečné body v menu. Sluchová postižení. 3,1% populace pod 65 let mají nějaké sluchové postižení. To znamená, řešením je tady eh, popisky nebo text Někdy ale je problém, i když třeba chcete někomu ukázat video někde v baru, v restauraci, kde je hluk. Když se díváte na zprávy eh, v restauraci, všichni víme, že potom musíme skutečně eh, dát eh, hlasitost buď velice, velice nahlas, nebo čekáme na titulky. Velice často je hlavním jazykem pro komunikaci těchto osob znakový jazyk, takže vel, velice by pomohlo řadě těchto osob, kdyby byl k dispozici nejenom text a titulky, ale také tlumočení do znakového jazyka. To znamená, ne všechno je snadno řešitelné, když uh, jde o přístupnost. Dále uh, jsou tady různé kognitivní poruchy, například uh, osoby s afází, dyslexí, autismem, uh, hyperaktivitou. Mohou mít problémy s obsahem webových stránek, s porozuměním obsahu webových stránek. A pro většinu těchto skupin skutečně nejde jenom o technické záležitosti, které by se týkaly jenom developerů, ale skutečně jde o to, abychom prezentovali obsah těch webových stránek tak, aby byl přístupnější. Zatím jsme hovořili o osobách mladších, 65 let, ale teď je tady druhá skupina, stále se rozšiřující osob nad 65 let, věku. Oni nejsou postižení, nemají žádná postižení tak, jak o nich obvykle hovoříme. Nicméně mají jisté e, obtíže spojené třeba s věkem, to znamená e, horší zrak, horší sluch a tak dále. To znamená, zpřístupnění webových stránek napomůže i jim. Toto jsou ty omezující situace, o kterých už jsme hovořili, jako například nedostatečné světlo, přílišný hluk, nebo to, že nemáte na svém počítači dostatečné množství pomocných programů, pluginů. Všichni, kdo vlastníte iPad, asi víte, že na některých webových stránkách, eh, když chcete mít přístup k obsahu, potřebujete různé pluginy, které nejsou k dispozici pro iPad nebo jiné typy tabletů. Nejsou podporované tyto technologie. A pro takové případy je potřeba mít v záloze nějaké jiné řešení. Existují eh, různá zařízení, o tom už jsme hovořili, a viděli jsme webové stránky, které prostě nefungují, když na ně chcete mít přístup z iPhoneu. A jak možná většina z vás ví, iPhony, iPady, telefony s eh, operačním systémem Windows a Android mají zabudovanou přístupnost. Všechno to nefunguje tak dobře, jak bychom si přáli, ale celá řada eh, zrakově postižených používá iPhony proto, že mají možnost všechno si nechat, jak si přeříkat do řečového procesoru. Nebo je možné zasílat textové zprávy a používat všechno ovládat hlasem. Existuje celá řada webových stránek v Evropské unii. Myslím si, že ve směrnici už se to říká. Myslím, že celkově existuje více než milion eh, webových stránek veřejných strán, ve, webových stránek veřejných subjektů a jenom malé procento z nich v tuto chvíli je přístupné pro všechny skupiny obyvatel. Pokud vím, tak v Nizozemsku asi 10% našich veřejných webových stránek veřejných subjektů je přístupných. A za poslední léta se ten počet příliš nezvýšil. Zvyšuje se to skutečně o pouhých několik málo procent ročně. Když se podíváte na trh pro tento typ přístupnosti, tak jeden, eh, jedno z rizik je harmonizace. Harmonizace místních měr, protože existují také různé místní míry, eh, různá měřítka pro to, jak se měří vůbec eh, přístupnost. A tady je riziko rozdrobení. Pokud jde o zástupce odvětví, tak skutečně potřebují harmonizaci, protože si představte, že některá firma nefunguje jenom v Nizozemsku nebo v Belgii, ale ve 20 různých členských státech. A v takovém případě taková firma skutečně bude eh, mít radost z toho, že existují nějaká, nějaké jednotné pokyny a že se všechno měří stejně ve všech těchto členských státech. Soulad. Jak se tedy... To, to přeskočíme. A teď uvedeme několik příkladů. Jednoduchý přístup, eh, příklad alt text. Je to, zní to technicky, ale je to krátký eh, popis toho, co se říká na obrázku. To znamená, tady máme obrázek YouTube a ten altový text je logo YouTube, to znamená popisek toho. Pokud tedy nevědomá osoba eh, chce mít přístup stránku, potom eh, uslyší logo YouTube. Tady máme třeba obrázek Valtio Neuvo Vosto, moje fičtina není příliš dobrá, ale toto je tedy webová stránka finské vlády. A právě toto jejich logo je jediné místo na té webové stránky, kde se vlastně říká, o čem ta webová stránka je, čí to je webová stránka. A pokud vám to nikdo nepřečte, tak pokud nevidíte, vůbec nevíte, na jaké webové stránce jste. Takže tady je jednoduchým řešením prostě přidat ten altový text. A není to nic, co by vám trvalo několik dní. Skutečně jde o mm, otázku několika málo vteřin. Potom konzistence? Konzistence, když se podíváte na webové stránky, tak lidé, kteří mají kognitivní um, postižení, tak je toto důležité, když vidíte to menu tady nalevo, tady vidíte nejenom menu nalevo, ale je tam jiné menu a je, jiné menu nahoře. A pořád to jsou stejné stránky. Konsistentnost. Zase se to za pět minut dá upravit. Video bez titulků. Tam jsme jich, naš, těch jsme našli spoustu. Pro mm, neslyšící a sluchově postižené. Toto je Lucem, to jsou lucemburské e, stránky, zase je to dvou e, sekundové video, trvalo by dvě minuty tam přidat titulky k tomu. A toto je příklad na stránkách Evropského parlamentu. Eh, tady je video, jak vidíte, je velice to malé, ale jsou tam titulky. A můžete si vybrat ze 20 jazyků. Můžete ty titulky mít v jakémkoliv jazyce. Takže takhle by se to mělo dělat. Další uh, příklad z Irska. To funguje s eh, flashem. Jak víte, iPad nemá podporu flashe, takže jak vidíte, eh, tady s tím nemůžete nic udělat. To nemůžete se k eh, Chrome Mac OS 10 eh, není přístup přes klávesnici, takže eh, i ani když nejste slepí, tak můžete mít problém s, tímto, s těmito daňovými stránkami jirskými. Takže toto je stručný úvod. A děkuji vám. Nevím, co tedy eh, teďka mám mm, bude, ale um, děkuji vám. Teď jste tedy viděli, jaké jsou technické požadavky. Je, jsou tady pokyny, je to jednoduché, není to nic magického. Prostě jednoduchá technologie. Teď pan Gertz nám ukáže, jak ona by tedy si představovala webové stránky Toto je náhodou moje, to jsou moje stránky. A paní Gertz nám ukáže, co uh, vidí, nebo co, mm, čemu on, co ona vidí na těch stránkách, jako někdo, kdo je e, tedy slepý, co, co z toho, jak si vnímá. Eh, dobrý den, já se jmenuji Maria Gercu. Já jsem eh, pracuji ve škole pro mm, slepecké psy v Řecku. Jsem odbornicí na eh, postižení v nadaci pro výzkum a vývoj LAS. A jsem tady, abych vám ukázala jako člověk, který je nevědomý jako já, může používat přístupné stránky. Konkrétně jsou to stránky pana Horga se Chacimar Kakise, který, eh, které jsou plně přístupné postiženým. Nebo, eh, já jsem tady s, mm, jako zástupkyně Řecka, pan Ioannis Vosperkis, eh, také eh, naprogramoval tyto stránky, které pan Vosperkis se eh, zasazuje o přístupnost webových internetových stránek. Takže můj čtečka je trošičku primitivní, ale nemám velký rozpočet, tak si stahnu uh, software zdarma z internetu. Toto je, jsou staré stránky pana Chacimerka Kise, které nejsou přístupné postižen, pro nevidomé, zrakově postižené. Jeden problém, který máme, že čtečky obrazovek nejsou kompatibilní s celou řadu počítačových systémů. Eh, takže toto jsou staré stránky pana Orgese Hacimarka Kise. Já se to pokusím číst, ale nevím, kde jsem na těch stránkách, protože to není naprogramováno tak, aby se to dalo používat se Mm, čtečkou obrazovky bez myši. Snažím se tedy eh, lokalizovat, eh, se vyznat na těch stránkách, ale není to snadné. Eh, teď ta, ta čtečka skáče tedy z jednoho odkazu, z jednoho linku na druhý. Toto jsem si právě koupila. Takže někdy, když je člověk nervózní, tak nedokáže udělat to nejjednodušší věci. Toto jsou tedy stránky, které nemají e, přehled pro nevědomé, takže nemůžeme využít různé zkratky a například jít na domovskou stránku um, nebo jinou část toho, těch stránek. A ta informace je tak matoucí, že eh, zrakově postižený člověk tam nemůže navigovat, nemůže se v tom vyznat. Mm, Počítač čte něco z toho textu, ale já vůbec nevím, co. Já to srovnám s tou novou verzí těch stránek. Toto jsou nové stránky a tady jsem na vodní stránce a můžu navigovat. A moje čtečka. Omlouvám se. Mám to tady řecky, ten počítač a ta čtečka to čte. Toto jsou problémy, které, které máme každý den. Čtečka je anglicky, ale teď je tady řečtina. Takže toto je, jsou stránky pana Cimakakise. So here I'm on the main page and I will ask the website. Na hlavní stránce a Teď se poku- to požádám, aby mě to vrátilo na hlavní nastavení. Um, ehm, již mm, používat nemůžu, takže uh, já jsem, já mám tady uh, sitemap, tam již mám informace, že je to možné, že si můžu nastavit tady uh, eh, nastavení přístupnosti, jsem informována, co mohu, o tom, co mohu zmačknout, aniž bych musela hledat a snažit se procházet všechny informace na stránce, abych se tam našla. Jdu prostě mm, na domovskou stránku, Teď eh, se zkrátkou vrátím přímo na hlavní stránku a tady budu na... Tady mi to předčítá to, co je na těch stránkách, ty články. Proto se spíš spolehám na ty vodící psy, na slepecké psy, než na technologii. To vidíte. So now I try to navigate in the website and read. Pokouším se tedy navigovat po těch stránkách a číst, co tam je. Teď mi to říká, že jaké jsou tam linky, si můžu přečíst články, tiskové zprávy, co jsou v, na těch stránkách. Můžu se podívat na ty linky na tisk tiskové zprávy. Jak vidíte, jak, jak je to nastavený, takže eh, teď eh, vidíte, že zrakově postižený se z tohoto typu stránek může dnes daleko více. Děkuji, pro mě to byla demonstrace. Poprvé jsem eh, měl možnost si nechat provést někým, kdo to používá, protože samozřejmě většina z nás by s Eh, k tomu měla jiný přístup. Vidíte tedy z toho, jak obtížné ve skutečnosti je to používat. A jak dlouho trvá, dlouho to trvá a proč tak naléhavě potřebujeme to zjednodušit legislativně, harmonizovat v Evropské unii. Děkuji paní Gercu, že mezi nás přišla z Řecka a ukázala nám to. Je to něco, co se týká 15% populace v Evropě. Takže vidíte, že ta překážka, ta první překážka je velmi vysoká. Teď chci pozvat dalšího řečníka, pana Rodolfa Katányho, eh, který zastupuje Evropské fórum postižených. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Viděli jste možnosti, viděli jste problémy. Myslím, že začínáte chápat, že změna je možná. Žijeme v době, kdy eh, došlo k historické změně eh, k od mm, materiální k hmotné k nehmotné komunikaci a prostředí. Přístupnost je důležitá pro vzdělávání, zaměstnání, sociální inkluzi, kulturní život, politický život a služby. Eh, veřejných orgánů, administrativy, které jsou stále více praktické pro většinu populace My máme, eh, potřebujeme zaměření na uživatele. Je jasné, že něco je špatně v oblasti přístupnosti. Studie komise říkají, že pouze 10, méně než 10 veřejných Eh, webových stránek jsou přístupný. Méně, to mnohem méně, než, mnohem méně to je u privátních stránek. Dvě věci tedy. Máme ekonomickou perspektivu v této směrnici, to je dobré, protože přístupnost je takovým motorem, může být motorem pro malé střední podniky, které jsou nejdůležitějšími producenty webových stránek. Není to drahé, je to příležitost. Není to problém. A nezapomeňme také, že to je otázka lidských práv, protože vyloučení ze společnosti není akceptovatelné pro spoustu lidí, nejenom pro lidi s eh, postižením. Je to problém i pro starnoucí občany, pro méně eh, gramotné občany, kteří používají internet. Je důležité, je zásadní, abychom pochopili, že ten návrh není dostatečný, že pozdě. Pokud eh, ten čas by eh, utíká a eh, jenom 12 kategorií z roku 2001, což je více než 10 let. To se musí změnit. Do roku 2015 budeme mít obrovský nárůst potřeby přístupnosti a čas je na to, aby evropské instituce z toho, to, to udělali realitou. Bohužel příští rok bude e, velká změna v evropských institucích. Bude nový parlament, nová komise a my bychom si skutečně přáli, aby tato legislativa byla schválena eh, do června příštího roku, kdy skončí toto legislativní období. Musíme uzavřít tedy ambiciozní efektivní legislativní akt. Ehm, společně se směrnicí, horizontální směrnici o nediskriminaci, která zatím někde spí. Tak um, 80 milionů eh, lidí, eh, je tady na čase, aby 80 milionů lidí s postižením v Evropě byly respektovány. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Rodolfo. To, myslím, je eh, závěrem té prezentace. Velice zajímavou prezentaci bude mít kolega z Evropské eh, sociální eh, vlády, rady, kolega Abelka, který sám je zrakově postižený a ten bude mít velice zajímavou prezentaci ke své zprávě, což je pro nás eh, dobrý základ. Můžete ukončit tuto prezentaci? Děkuji. Děkuji. Já bych vzhledem k času navrhoval, eh, protože tady máme hosta, aby pan vás eh, prezentoval svůj příspěvek teď, protože vy a vaši stínoví zpravodají budou mít možnost to diskutovat později. A my bychom měli teď využít času na naše host, pro naše hosty. Eh, zase Mm, komise mm, se může vrátit později. Pane Hacimakakis, pokud souhlasíte, tak teď bude prezentace pana Hagikáda. Můžete tedy, jste připraveni uh, prezentovat? Pak uvidíme, jak na tom budeme časově. A Eh, pak budou nějaké pomínky na závěr a uvidíme, jak to bude vypadat. Pan Ligard z Evropského hospodářského sociálního výboru. Eh, předám vám, vám slovo. Děkuji. Pokusím se hovořit stručně, protože mě také bude potom zajímat eh, výměna názoru v rámci vašeho výboru. Chci vám poděkovat za pozvání. Jsem, jsem rád, že mohu představit stanovisko EHSV což je hlas organizované občanské společnosti v Evropě. Jsou tam zastoupení zaměstnanci, zaměstnavatele a také různé zájmy občanské společnosti. My pracujeme na stanovisku, v současné době máme předběžné stanovisko, na kterém se v rámci výboru obecně shodujeme v tom, co nyní vysvětlím. Jak už jsem říkal, pokusím se hovořit pouze stručně, takže přeskočím přímo k podstatě věci. Jsem rád, že předřečníci už otázku uvedli, uvedli některá čísla, dokáz, ukázali vám prakticky, jak funguje přístupnost eh, internetových stránek, někdy naopak nefunguje. A já sám za sebe mohu říci, že používám počítač každý den, nikdy nepoužívám myš, protože to je pro mě jako úplně pro nevidového nemožné. Nicméně jsem schopen skvěle projíždět eh, internetové stránky za předpokladu, že jsou přístupné. Kromě osobní zkušenosti vysvětlím také stanovisko EHSV. E Souhlasíme s panem Katánem v tom, že bychom se měli vážně věnovat eh, rozšíření působnosti směrnice tak, abychom postupně pokryli všechny internetové stránky veřejných subjektů. Pokusím se vysvětlit, proč by se tak mělo stát. Naše ambice, a víceméně se na tom asi všichni shodneme, je taková, že přístupnost by měla být automatickou součástí celého procesu vytváření a programování internetových stránek a aktualizace e, obsahu, pokud jste veřejným subjektem. Pokud máme zajistit, že toto bude automatickou součástí vytváření internetových stránek, musí to být e, součástí, musí to být zapracováno nebo součástí samotného softwaru, kteří používají eh, webový editoři. Znamená to, že potřebujeme dostatečný počet stránek, tak, aby se to stalo požadavkem, nebo aby se ten požadavek přístupnosti na ně vztahoval. Myslím, že nestačí specifiko 12 typů internetových stránek, které mimochodem pochází eh, z velice neaktuálního seznamu z roku 2001, už o tom hovořil pan Katány. Pokud takto tedy budeme postupovat, pokud rozšíříme rozsah, budeme moci vytvořit ten kritický objem, který potom povede k tomu, že aktéři na trhu budou moci vytvářet nové stránky na základě stejných standardů. A nesmíme zapomínat na to, že standardy, o kterých hovoříme, jsou uvedeny a jsou uvedeny v návrhu směrnice, jsou standardy stanovené na mezinárodní úrovni. Je to v pokynech eh, pro internetové stránky 2.0 a jsou tam mezinárodní odkazy, což znamená, že evropské společnosti, které budou dodržovat tyto požadavky, budou moci poskytovat služby v rámci celého globálního trhu. To bylo tedy k eh, rozsahu, k rozsahu působnosti a důležité je také poznamenat, že není automatické to, že když, jsou, když když se na některé internetové stránky veřejných subjektů budou vztahovat tyto požadavky, bude se to automaticky vztahovat na vše. Víme, že v některých členských státech se uplatňují takovéto požadavky na některé stránky, ale neznamená to, že by se to automaticky šířilo i na ostatní a na ně vztahovalo. Znamená to tedy, že musíme mít jasné a konsistentní požadavky na celý veřejný sektor tím pádem se také zjednoduší provádění těchto předpisů. Nyní se dostávám k opatřením, která navrhujeme my, a to je vlastně také závěr mé prezentace. Navrhujeme následující věc. Říkáme, že Část toho mechanismu by, by měla spočívat v tom, že občané budou uh, jej používat k tomu, aby podávali zprávy o přístupnosti či nepřístupnosti internetových stránek. Takovýto mechanismus zaměřený na podávání zpráv, jeho prostřednictvím by občané prostě zaslali mail uh, s linkem na tu přístupnou nebo nepřístupnou stránku příslušnému veřejnému subjektu. Tím způsobem bychom velice jednoduše mohli zhromáždit dostatek informací o pokroku provádění směrnice a členské státy by potom tyto informace mohly využívat také v rámci zasílání zpráv a monitoringu směrnice. Takže měli bychom využívat tyto zkušenosti o používání internetových stránek a takto zhromažďovat informace, což je prozatím velice důležité. Další věc, další opatření, které navrhujeme, je to, že členské státy by měly mít povinnost školit příslušné zaměstnance nebo pracovníky veřejných subjektů tak aby věděli, jak aktualizovat obsah internetových stránek a tím by se také zjednodušilo provádění směrnice. Sociální partneři by také měli být plně zapojeni do tohoto procesu, do vytváření eh, nebo organizace školení a šíření povědomí. A nakonec bych ještě rád zdůraznil to, že se hodně hovoří o technickém vývoji, o budoucím vývoji a o tom, jak by se to dalo zohlednit. Jednak říkáme to, že mobilní verze internetových stránek by také měly být explicitně pokryty směrnicí, čímž bychom zajistili, že ta směrnice je orientovaná také na budoucnost. Zohlednili by se tím také mezinárodní standardy pro přístupnost. Z praktického hlediska to není problém. Za druhé, Měl by se zohlednit, že mnohé veřejné subjekty v současné době používají různé aplikace pro tablety a smartfony. Pomocí těch eh, poskytují informace občanům a tyto aplikace jsou v mnoha případech integrovány nebo jsou součástí eh, funkcí nabízených na internetových stránkách veřejných subjektů. Takže z právního hlediska by také měly být tyto aplikace pokryty do té míry, do jaké jsou součástí eh, funkcí na internetových stránkách. Na závěr chci říci, že Evropský hospodářský a sociální výbor podporuje návrh komise. Myslíme si, že nastal čas takto postupovat. Děláme si pouze obavy týkající se přiměřenosti navrhovaných opatření. Podle nás by rozsah působnosti měl být rozšířen a věříme, že bychom jasnými eh, postupy měli bojovat proti současné fragmentaci, která je v současné době přítomná na trhu v této oblasti. Také navrhujeme ta opatření, která jsem před chvíli zmiňoval. Myslím, že to z mé strany by zatím bylo vše. A jsem připraven odpovídat na vaše otázky, pokud nějaké máte. Také doufám, že budeme i nadále s panem zpravodajem pokračovat v dialogu a chci vám poděkovat za dosavadní spolupráci. Děkuji. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Mohl bych se zeptat na časový harmonogram? Bude to stanovisko eh, v EHSV přijato brzy, nebo už bylo přijato 22. května. Dobře, 22. května. Bohužel už nemáme čas na další diskuzi dnes dopoledne, ale velice rádi vás pozveme na další výměnu názorů a nyní předám slovo panu Chacimarka Kisovi. Máme totiž dnes dopoledne ještě na pořadu jednání, konkrétně v 10 hodin hlasování a máme ve výboru pouze omezený čas. Každopádně myslím si, že bylo extrémně užitečné si o tomto pohovořit a nyní tedy předávám slovo zpět panu zpravodaji. Možná můžete uvést několik závěrečných poznámek, vysvětlit, jak máte v plánu postupovat. Chcete si vyslechnout ještě komisi, nebo si to ponecháme na pozdější příležitost? Já mm, souhlasím s obojím. Časový harmonogram uvádí, že budeme eh, v 9.55 hlasovat, takže tu komisi bychom si asi měli ponechat na později, pokud s tím zástupce komise souhlasí. Já bych vám velice rád poděkoval, pane předsedo, za to, že po hlasování nám ještě umožníte vyměnit si názory s ostatními poslanci. Já bych chtěl jako zpravodaj eh, poděkovat panu Hagikardovi. Opravdu velice stručně vysvětlil ty hlavní aspekty tohoto legislativního aktu. Jsem velmi potěšen tím, že i vy v rámci EHSV obecně podporujete tuto myšlenku, kterou navrhuje komise. Nicméně stojí před námi ještě velký kus práce. Budeme to muset ještě zjednodušit, řekněme, a jsem velice rád, že spolupracujeme. Vaše práce je pro nás velice důležitým základem u nás v parlamentu a to zvláště um, proto, že jste tím také postižen. Jste jako zpravodaj autentičtější než kdyko, kdokoliv jiný. Já vám tedy ještě jednou děkuji za to, že jste se dostavil, že jste se s námi podělil o vaše názory. A pane předsedo, já vám předávám uh, slovo jako osobu, která bude nyní řídit zasedání a můžeme asi hlasovat. My nebudeme mít čas na diskusi po hlasování, protože máme další body na pořadu jednání a já bych tady navrhovala, abychom se na, eh, naplánovali další výměnu názorů eh, s vámi a stínovými zpravodaji. My budeme 17. a 18. června projednávat vaše stanovisko a do té doby budeme mít ještě několik eh, zasedání našeho výboru, takže já bych navrhovala, abychom si na květen, konkrétně 7. května, naplánovali ještě diskuzi na 1,5 hodiny. 20. do 22. května budeme potom mít čas na překlady, takže si myslím, že nám to tímto způsobem bude lépe fungovat. Komisi můžeme také přizvat na tu diskusi 7. května. A já bych chtěl upozornit všechny naše kolegyně a kolegy, že veškerá naše zasedání se přenáší na internetu, takže nás tam můžete najít. Nejsem si jistý, jak, nakolik jsou webové stránky Evropského parlamentu přístupné. To je jistě otázka, kterou se bude chtít zabývat pan Chacimarkakis a ostatní, ale tedy uh, doufám, že je možné, abyste se tam tady mohli uh, Eh, sledovat, poslouchat a eh, sledovat diskuze u nás ve svém mateřském jazyce. A tím pádem tam budete moci, moci i sledovat, až bude pan Markakis prezentovat svoji zprávu. A on jistě eh, se osobně přičiní k tomu, abyste skutečně byli, abyste mohli sledovat naše diskuse. Protože pokud naše práce Eh, pokud nebudeme schopni zpřístupnit eh, naše jednání a naše práce k tomuto tématu vám, tak to jistě ukazuje, jak moc je to naléhavá otázka. Takže v tuto chvíli už bych uzavřel tu, tento bod a chtěl bych říct si, že jsme velice vděční, že tolik z vás přišlo nás dnes podpořit. A samozřejmě chci říci také, Eh, že i toto dopolední zasedání bylo přenášeno na internetu, takže už máme i publikum, které vás sledovalo jinde. Eh, Také chci upozornit na to, že máme newsletter, takový zpravodaj, který má i spoustu eh, internetových odkazů. Je možné dostávat jeho elektronickou verzi, takže pokud máte zájem, napište nás. Napište nám, pardon. Takže tam můžete sledovat i práci pana Chacimarka Kise, jeho zprávu, jeho stanovisko, které je reakcí na návrh komise. A budete tedy moci sledovat, jak se to celé vyvíjí. Ještě jednou vám velice děkuji, že jste přišli. A teď tedy můžeme přejít dále k hlasování, které nám zabere více než hodinu času. Máme totiž celou řadu návrhů, které musíme prohlasovat. Teď si jenom ověřím u pana zpravodaje, jak se věci mají. Can I just check? So you're... Takže Jorgo, jste srozuměn s tím, co jsem tady naplánoval. Dobře. Děkuji. Můžeme tedy přejít k hlasování. Budeme eh, v případě potřeby používat hlasovací karty, takže prosím přesvědčte se všichni, že máte své hlasovací karty. A první věc, o které budeme hlasovat, je stanovisko paní Gebhardt. Nová industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Paní zpravodajko, přejete si promluvit? Pane předsedo, také chci poděkovat kolegům a kolegyním, stínovým zpravodajům Byla tam celá řada velice kvalitních, velice pozitivních pozměňovacích návrhů. A já jsem měla pocit, že by eh, stalo za to je sloučit, proto jsem připravila kompromisní návrhy. Frakce EPP, ALDE, KR eh, ovšem soudili, že si to nepřejí a že by eh, chtěli prostě hlasovat tak, jak byly ty návrhy podány. To respektuji samozřejmě a nicméně teď jsem slyšela, že EPP chce ovšem dát i ústní pozměňovací návrhy a já tady musím říct nikoli tedy. E, protože dohoda byla s těmi frakcemi, že budeme hlasovat o návrzích tak, jak jsou a já už neakceptuji žádné ústní pozměňovací návrhy. To jsme měli dělat v rámci kompromisních pozměňovacích návrhů a diskutovat ale tak toto tedy nejde. Okay, well, thank you. Takže děkuji. Myslím si, že jste zcela jasně řekla, jaké je vaše stanovisko. Takže nebudeme akceptovat žádné ústní pozměňovací návrhy, protože, jak víte, mohou být eh, předloženy pouze se souhlasem všech politických skupin. Takže nenavrhuji ani žádnou diskuzi k tomu, protože jinak bychom o tom mohli diskutovat celé dopoledne. Takže prosím, překročme rovnou k hlasování a je to poučení pro příště. Pozměňovací návrh číslo 2. Tady máme dílčí hlasování k odstavci 1, takže první část hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno část 2 a to ověříme elektronicky, takže hlasujeme elektronicky, abychom ověřili, že nám funguje systém. Část 2 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 20 proti 13 pro. Pozměňovací návrh číslo 1 nám odpadá a přecházíme k číslu 3. Tam máme jedno dodané, dodatečné slovo. Takže číslo 3, kdo je pro? Proti? Zcela jasně přeschváleno. 5 pro. To si ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 5 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, 14 proti, 6, 7 pro, proti, schváleno. 6 pro, proti, schváleno. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zcela jasně schváleno. Číslo 8 pro, proti, zamítnuto. Nyní číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní číslo 9 jako dodatek. Pro? Proti? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 10, to je také doplněk. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 13. Zahajuji elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 13. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 15. Ne, číslo 13 nám odpadlo, takže teď přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 15 bez ústního pozměňovacího návrhu. Bez něj. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní číslo 14. Opět dílčí hlasování. Takže část 1 pozměňovací návrhu 14 pro, proti, zcela jasně schváleno. Číslo 2, kdo je pro, proti, také schváleno. Nyní pozměňovací návrh 12 jako doplněk ke 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 16, pan Obermajer, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 19, pro? Proti? Zamítnuto. 17, pro? proti, schváleno. 20 jako doplněk k 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Číslo 8. Proti. Schváleno. 21. Pro. Proti. Já si myslím, že to musíme ověřit. protože to bylo těsné. Takže číslo 21. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 18 pro, 17 proti. Odstavec 3, číslo 25. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 24 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 22 také doplňuje. Pro, proti, zamítnuto. Nyní 23. Kdo je pro? Proti, schváleno. 27. Kdo je pro? Proti, schváleno. 26. Pro, proti, schváleno. 31. Pro, proti, schváleno. 28 bez ústního pozměňovacího návrhu. 28 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 29. Kdo je pro? Kdo je pro? Prosím. Ano, proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 30 pro? Proti? Schváleno. 32 pro, proti schváleno, 33 pro, proti schváleno, 34 pro. Já myslím, že to ověříme elektronicky, protože to bude těsné, takže pozměňovací návrh číslo 34 hlasujeme nyní, končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 19 proti. 37 Budeme hlasovat. Takže 37, kdo je pro? Já myslím, že to opět ověříme. Čí, pozměňovací návrh číslo 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 pro, 18 hlasů proti. Nyní číslo 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dále, v tomto případě 38 nám odpadá. Dobře, ověříme. Číslo 36 ověříme, elektronicky hlasujeme. Prosím, nyní. Končím hlasování. Schváleno 20 hlasů pro, 15 proti. 36 schváleno, to znamená, že číslo 38 nám odpadá, 41 také, 39 také, A číslo 35, o tom budeme hlasovat jakožto o doplňku. Pan Gebhardt, sou, paní Gebhardt souhlasí, dobře. Takže hlasujeme o číslo 35. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. Číslo 40. Číslo 40. O tom budeme hlasovat, jakožto o doplňku. Je to tak, paní zpravodajko? Ano. Takže číslo 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobře, budeme tady hlasovat elektronicky. Já myslím, že paní zpravodajka chtěla o tomto hlasovat, takže končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 42, kdo je pro? Proti? schváleno, 43 pro, proti, schváleno, 44 pro, proti, zamítnuto, 45 pro, proti, schváleno, 46 pro, proti, schváleno, 48 je staženo, 47 pro, proti, schváleno, 50 pro, proti, schváleno, 51 jako doplňující, kdo je pro? proti, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 49, dílčí hlasování. Takže první část, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Nyní druhá část, kdo je pro, proti, zamítnuto. Nyní můžeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Takže zahajuji hlasování ke celému stanovisku. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasů pro, 3 proti a 11 se zdrželo. Děkuji vám. Chtěla jste ještě něco říci, paní Gepard? No, já jsem chtěla ještě něco říci. Nejprve poděko- chci poděkovat za spolupráci. Já jsem své frakci doporučila se stržet, ne proto, že by to byla špatná zpráva, ale protože většina toho, co pro celkový politický přístup k průmyslové politice je nutné, totiž sociální práva, um, pracovní práva, to prostě konzervativní většina vyškrtla a pro nás jako sociální demokraty to prostě není akceptovatelné a já doufám, že příslušný výbor to koriguje. Děkuji. Dobře, děkuji vám. My musíme eh, také obhajovat eh, naše stanovisko v mm, výboru pro průmysl, což jistě naším jménem uděláte. Děkuji eh, Pa, nyní zpráva Neses Ramon, nový program ruské spotřebitelské politiky. Pane Garces Ramon, chcete něco k tomu říci? Ne, takže budeme rovnou hlasovat. Je tady celá řada um, podtitulků, takže musíme Mm, začít. Pozměňovací návrh číslo 1, eh, schváleno 96 pro, proti, přijato 91 pro, proti, přijato, ověřit, dobře, 91. To tam bylo doplněk. Přijato 92, kdo je pro? Proti? Přijato. 90, kdo je pro? Proti? Přijato. 85 padá, další padají. 93, kdo je pro? Proti? Přijato. 96 pro, proti, přijato. 95 První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. 98 jde pro, proti, přijato. 97 jako doplněk, kdo je pro, proti, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi, přijato. 100, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 103 jako doplněk, kdo je pro, proti, přijato. 101, kdo je pro, proti, přijato. 104, kdo je pro, proti, přijato. 105, kdo je pro, proti, přijato. 106 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 108, kdo je pro? Ověřím. 108. Otevírám hlasování. Zavírám hlasování. To je zamítnuto 17 hlasy 17 pro, 17 proti. 107, kde můžeme hlasovat, kdo je pro, proti. Není to jasné, můžete prosím jasněji to ukázat. Otevírám hlasování 107. Končím hlasování. E, přijato. 109, kdo je pro, proti přijato 110, kdo je pro, proti, přijato 114 pro, proti, přijato 111 pro, proti, přijato 112 pro, proti, zdrželi. Přijato 113 pro, proti, přijato. Kompromis číslo 1, kdo je pro, proti, přijato tím se dostáváme k kompromisu 2, kde je pro, proti, přijato. Návrh 124, kdo je pro, proti, tedy přijato. 125 pro, proti, tedy přijato. 126 pro, proti, přijato. 127 pro, proti, pro, prosím, proti, drželi. To musíme ověřit. Končím hlasování, to je zamítnuto. 17 pro 18 proti. 128. 128 jde pro, proti, drželi přijato. 129 pro, proti, zamítnuto 133 pro, Sto třicet tři musím ověřit, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dva hlasy. 131 padá, no je to tak. 130, 132 jako doplnění. Kdo je pro? proti, přijato. 130 jako doplnění, ano, to padá, pardon. Takže teď 135, kdo je pro, proti, přijato. 134, kdo je pro, proti, přijato. 136, staženo. Ústní návrh 2, ehm, pro, proti, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, Přijato. Takže 142 pro, proti přijato 141, proti přijato 143 jako doplnění, kde je pro, proti přijato ústní návrh 3, kde je pro, proti přijato kompromis 4, kde je pro, proti Přijato. Takže jdeme na 150. Paní Gebhardt, kde pro? Proti. Přijato. Další podtitul, kde pro? Proti. To není jasné tedy. Takže ústní pozměňovací návrh číslo 4. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže se dostáváme k návrhu 154, kde je pro, proti, zamítnuto. 155, kde je pro, proti, přijato. 153 padá, 156 padá. 158, kde je pro, proti, zamítnuto. 157 Funguje to? Kdo je pro? Proti? Přijato. Ústní návrh 5. Otevírám hlasování. Hmm, to je zase podtitul. Zřenitelní spotřebitelé. To je zamítnuto. 17, 17. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Přijato jasně. Jdeme nyní na podtitul 6. Um, ehm, práva cestujících. Otevírám hlasování. Nevím, že podtituly byly tak kontraverzní. Končím hlasování. Zamítnuto dvěma hlasy. Omlouvám se, takže vaše, vaše podkapitoly nejsou příliš populární. Kompromis 6, kdo je pro? proti, přijato. Takže kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Takže jdeme na 179, nahoře na stránce, kde je pro, 179, kdo je proti, to je zamítnuto. Ústní návrh 7. Kdo je pro? Proti, to je přijato. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 181 padá. 183, 184 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 187 a 186 a 185 padají. 188 zpravodaje. Jde pro, jde proti. Drželi přijato. Ústní pozměňovací návrh 8. Jde pro, proti. Eh, přijato. 189 staženo. Kompromis 8, kdo je pro, proti přijato. Přejdeme k kompromisu 9, kdo je pro, proti přijato. E, návrhu 197, 198. Sto devadesát sedm, sto devadesát osm, je pro, proti přijato. Návrh 200, kde pro, proti, přijato. Ústní pozměňovací návrh 9, kde pro. Otevírám hlasování. Další kontraverzní podtitul. Kde je pro? Končím hlasování. 16 k 19, takže také zamítnuto. Um, Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Eh, budeme hlasovat eh, jako doplněk k 202. Eh, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 208 staženo. Takže teď půjdeme na pozměňovací návrh 209. Kdo je pro? 209. Kdo je proti? Myslím, že to věříme. 209. Otevírám hlasování. Zamítnuto. 211 Rochefort. Pro, proti, Přijato 210 padá. 212, kde je pro? Proti. 212. To vydám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro 19 proti. Někteří hlasovali trošku pomalu. Musíte být rychlejší. 213. 213 otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. A teď k bodům odůvodnění 23, kde pro, proti, přijato 25, kde pro, proti, přijato 26, 24, padá 27, kde pro, proti, přijato 28, pro, proti, přijato 29 jako doplnění, kde pro, proti, zdrželi, přijato 30 jako doplnění, kde pro, proti, přijato 31 pro, proti, přijato 38, mm, spadá pod 31, ale odpovídající část 2 ne, takže k tomu budeme hlasovat. E, pro, proti, přijato, 32 e, pro, proti, přijato, kompromis 11 pro, proti, přijato, 37 pro, proti, přijato, 39 pro, proti, přijato, kompromis 12 pro, proti, přijato, 48 pro, proti, zamítnuto. 51 samostatně, kde pro, proti, přijato. 49 horizontální pozměňovací návrh. To zní trošku divně, tedy nevím, co to znamená. Paní Pejtikainen horizontální pozměňovací návrh. Otevírám hlasování. Pro, proti. Horizontálně přijato. 50 automaticky také <laughs> horizontálně přijato. Kompromis 13, kdo je pro? První část, pardon. Kdo je pro? První část, proti. Žili přijato část 2, pro, proti. To je také přijato. Teďka půjdeme ke kompromisu 14 kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 15 pro, proti, přijato. Kompromis 16 pro, proti, také přijato. 68 proti, přijato. 69, 71 pro, proti, přijato. Návrh 70 padá. Kompromis 17, kde je pro? Proti, přijato. Kompromis 18 pro, proti, přijato. Návrh 78 eh, eh, dopravního výboru k doplnění, kde pro, proti, přijato. Mm, 10 přijato, kompromis 19, kde je pro, proti, přijato, návrh 79, kde je pro, pro 79, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasy, pro 14 proti, návrh 80 zpravodaje, kde je pro, proti. To musíme ověřit. Návrh 80, vydám hlasování. Končím hlasování. 21, eh, 13. Odůvodnění, eh, citace, návrh 1, pro, proti přijato, návrh 2, to je doplnění, kde je pro, Otevírám hlasování. Mm, Návrh 2, Jean-Pierre Audi. Čím hlasování? Zamítnuto. Návrh 3, kde je pro? Kde je proti? To nebylo jasné. Návrh 3, kde je pro? Proti? přijato návrh 4, kde je pro, proti, přijato návrh 5, stažen. Návrh 6 stažen, návrh 7, kde je pro. Otevírám hlasování k návrhu 7. Končím hlasování. To je zamítnuto jedním hlasem. Můžeme vzít 8, 9, 10 unblock. Spravodaj? Ano, takže výbor pro dopravu? Ne, ne, dobře. Návrh 7 pro, proti. Návrh 8, kde pro, proti. Přijato. Návrh 9, kde je pro, proti Přijato návrh 10, kde je pro, proti. Přijato 11, kde je pro, proti. Přijato 12, pro, proti. Přijato 13, pro, proti. Přijato 14, pro, proti. Přijato 15, pro, proti. Návrh 15 pro. Otevírám hlasování v návrhu 15. Paní Rapty. Končím hlasování. Přijato 20 hlasy. 20 ku 16. 16 staženo, 17 pro, proti. Přijato na 18 pro, proti. Přijato 22 pro, proti, přijato, 19 padá, 20 pro, proti, to je, myslím, zamítnuto, ale uvěříme, návrh 20, Učím hlasování. To je zamítnuto. 17 pro 19 proti. Návrh 21. Otevírám hlasování návrhu 21. Končím hlasování. To je také zamítnuto dvěma hlasy. Takže tím se dostáváme k návrhu stanoviska jako celek. Otevírám hlasování. 36 eh, vás má karty, jenom málo vás hlasuje. Končím hlasování. 34 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže gratuluji. Pan Ramon, velice dobrá práce. Right, we now move on to my... Dobře, nyní přejdeme k mé vlastní zprávě. Je to stanovisko eh, k výboru, k zprávě výboru Trán. Máme tady řadu věcí, o kterých budeme hlasovat pan blok, takže k tomu můžeme nyní přistoupit. Jako první budeme hlasovat unblock o řadě pozměňovacích návrhů, což znamená, že pozměníme dokument eh, z nařízení na směrnici. Kdo je pro? Jsou to návrhy 16 až 100. Kdo je pro? Kdo souhlasí s touto změnou proti? To je jasně přijato, omlouvám se panu Mendezovi, tentokrát, který je odborníkem na nařízení. Pokud dovolíte, pane předsedo, chtěla jsem říci, že tím, že o toto odhlasujeme, znamená, že se nařízení promění na směrnici. A po významném proskoumání situace toto nebude mít negativní dopad na trh. Ano, já s vámi souhlasím, nebude to mít dopady, dobře. Nyní návrh 39, pana Van de Kampa, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní máme zase hlasování unblock. Návrhy od různých kolegů a dopady této změny eh, budou znamenat to, že, motoci, že motocykly už nebudou spadat do působnosti této směrnice. Jsou to návrhy 40, 41, 45, 6 a 7. Zahajujeme hlasování o těchto návrzích, protože ty jsou důležité, takže hlasujeme zároveň. Budeme hlasovat unblock o tom, zda budou motocykly vyloučeny z působnosti dokumentu. Zahajuji hlasování. 42. 42. 42, 43, 44, 40, 48, 50, 56 a 57. Is everybody clear now? Hlasovali všichni? Vím, že paní Vestval je proti. Je mi jasné, že socialisté paní Vestfálová je proti, říkala jste mi to včera. Takže tímto motocykly vypouštíme z rozsahu působnosti. Dokumentu končím hlasování, hlasovali všichni. Je to přijato. 17 pro, 15 proti, dva se zdrželi. 58 padá. Potom máme další eh, hlasování unblock, což je několik změn. Jsou to změny 3, 4, 5, 6 a 7. Tím se mění definice historických vozidel v kontextu tohoto textu. Kdo je pro? Myslím, že také budeme hlasovat elektronicky, takže historická vozidla a balíček, který se toho týká, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Tento blok je také přijat. Nyní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Návrh 8 je přijat. 51 padá. Nyní návrh 52. Paní Westfál. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 4... 54 byl stažen, nyní kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Také přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 61, návrh paní Vestfálové. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 62, kdo je pro? Pro? Proti? Také přijato. Poté tady máme návrh 63, ústní návrh. Myslím, že je to od pana Mendese. Ústní návrh. Kdo je pro? Proti? Přijato. Šedesát tři Ústní návrh paní Vestalové byl přijat. Nyní 64, ten padá. Ne, o 64 musíme hlasovat. Takže 64, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 65 padá. Návrh 11, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 70, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 73 od pana Manderse. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní přejdeme k návrhu 85, návrh pana Fandekampa. Kdo je pro? proti, přijato. Návrh 13. Tady musí dojít k technickému přizpůsobení. Návrh 14. Kdo pro, proti, přijato. Nebo musíme hlasovat na návrhu 13? Ne. Dobře, nyní tedy... Ne, já myslím, že musíme hlasovat o návrhu 13. Omlouvám se. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 98. Kdo je pro? Proti? Přijato. Můžeme o dalších návrzích hlasovat eh, unblock. Já to navrhuji, protože se to všechno týká technických eh, zlepšení. Je někdo proti? Já s tím souhlasím. Dobře. Takže eh, návrhy, které se týkají přílohy 2, 15, 101 až 109. Kdo je pro? Proti? Všechno přijato. Nyní návrh 18, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 19, kdo je pro, proti, přijato. 20, pro, proti, přijato. 21, pro, proti, přijato. Dále tady máme pozměňovací návrh 22, který padá. Návrh 23, kdo je pro? Proti? Přijato. 24, kdo je pro? Proti? Přijato. 25, pro? proti, přijato. 26, ten byl stažen, 27 pro, pro, proti, přijato. 28 byl stažen, nyní návrh 1, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 29 stažen, návrh 30 padá, 30 padá. Byl návrh 10 přijat? Myslím si, že ano. Případně se k tomu ještě vrátíme. Nyní návrh 2. Kdo pro? Proti? Přijato. 31 padá. Návrh 35. Kdo pro? Proti? Také přijato. Nyní budeme uh, hlasovat o celém stanovisku, kde jsem já zpravodaj, můžete hlasovat. Já vás eh, chci vyzvat, abyste ji podpořili. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, 7 proti. Omlouvám se, nepřes, nepřemluvil jsem pana Manderse, aby eh, to podpořil. Doufám, že jej budete hájit na výboru TRAN. Já vám tedy děkuji a nyní přejdeme dále. Zprostředkování pojištění. Přepracované znění směrnice. Toto je dost komplikované hlasování. Je tady asi jedna nebo dvě oblasti, kdy není uh, hlasovací seznam správný. Na základě těch nových kompromisů každopádně já to vysvětlím. Paní Steller, chtěla jste se vyjádřit předtím, než budeme hlasovat? Můžeme tady hlasovat, dobře. Takže začneme pozměňovacím návrhem 37. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 30. Pan Šmec stáhl tento pozměňovací návrh dnes ráno, dobře, takže 39, pan Karas. Kdo je pro? Kdo je pro? pro? Já myslím, že to budeme muset ověřit elektronicky, takže číslo 39, návrh pana Karase, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 40. Pan Karas. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromisní návrh A. Pro. Proti. Schváleno. Takže teď 43. Kdo je pro? 43. Pro. Proti. Není to vůbec jasné. Já nevidím pořád někdo zvedá ruce, takže prosím, hlaste se trošičku aktivněji. 43 hlasujeme elektronicky, končím hlasování. Schváleno 18 pro, 14 proti. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 45. Pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh B. Pro? Proti? Schváleno. Nyní číslo 6. Pan zpravodaj, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ověříme to? Dobře, číslo 6, návrh pana zpravodaje, ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji tedy, že jste chtěli toto ověřit. Číslo 49. 40, 48, pardon, 48. 48, pardon, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 49 nyní. Kdo je pro? 49. Nevidím. Myslím si, že to musíme ověřit elektronicky. 49 hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. O jeden hlas. Kompromisní návrh C. Tak, to nám odpadá, protože jsme schválili číslo 49. A tím pádem tady hlasujeme 51. To znamená pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Ne, hlasujeme elektronicky. Zahajujeme hlasování. Číslo 8, pane zpravodaje. Hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 8, pana zpravodaje. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 hlasů pro 17 proti. Stále nám dva lidé nehlasují, mimochodem. A tady by se dal ovlivnit výsledek. 52 pro, proti, zcela jasně schváleno. 53 pro, proti, schváleno. 54 pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh D, kdo je pro? Proti, schváleno. Nyní 56 pro, to budeme muset ověřit elektronicky, takže pozměňovací návrh 56 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Ne, pardon, tady říká pan předseda schváleno. 18 pro, 17 proti. 59. Pan Schmidt, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno zcela jasně. Chceme to ověřit? Raději to ověříme. Je to vymazání z textu, takže to bude lepší ověřit, protože to bude mít nějaký dopad. Končím hlasování, zcela jasně schváleno. To znamená, že všechno ostatní nám odpadá k článku 4 a přecházíme nyní k pozměňovacímu návrhu 62. Takže 62. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 64. Pro. Proti. Schváleno. 65. Pro proti, schváleno 66 pro, proti, schváleno 67 pro, proti, schváleno 11. 11, kdo je pro? Číslo 11 pro, proti, zamítnuto. Nyní 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 69 a 70. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 71 a 72, kdo je pro? Proti schváleno. 73 a 74, kdo je pro? Proti schváleno. Nyní 75, 76 a 77, kdo je pro? Proti schváleno. Číslo 12 nám odpadá, takže 13. Kdo je pro? Kdo je pro, to si raději ověříme. Takže pozměňovací návrh číslo 13 paní zpravodajky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. Nyní kompromisní návrh E. Tam je ústní pozměňovací návrh k úvodním ustanovení, takže E, kdo je pro, zahajuji hlasování. Ne, omlouvám se. Ruším hlasování. Kdo je pro? Kompromis E, kdo je proti? Celé jasně schváleno. Nyní 81, 82, 83, kdo je pro? Proti schváleno. 14 odpadá, takže kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 85, 86, 87. Chcete blokové hlasování? Můžeme tady hlasovat o všech těch výmazech společně? Takže až do 99. To znamená blok. Blokové hlasování pro proti. Takže schváleno, všechno toto jsme vymazali. To bylo všechno k článku 13. 100 a 101 nám odpadají, takže teď kompromis G, kdo je pro? Proti. Schváleno. 15, paní zpravodajka, kdo je pro? proti, schváleno. 106, pan Schmidt. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 106. Končím hlasování. Schváleno o dva hlasy. 19 pro, 17 proti. Kompromis H. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromisní návrh 108. Pan Schmidt. Pro proti, zamítnuto 109 a 110, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh I, kdo je pro, Pr- kdo je pro kompromis I. EPP navrhlo tento kompromis, ale nehlasuje pro něj. No dobře, ověříme to raději elektronicky, takže kompromisní návrh I hlasujeme elektronicky. Končím hlasování a je to schváleno. Takže nyní 114. 114, 115, 116, kdo je pro? To budeme muset ověřit. Je to těsné, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 17 pro, 17 proti. Takže nyní číslo 17 nám odpadá, takže nyní 117 a 100, 118. Kdo je pro? Kdo je pro? Prosím, EPP, jak hlasujete? Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zcela jasně schváleno. 119 pro, kdo je proti? Schváleno. 18 odpadá, takže 19. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 19 paní zpravodajky. Končím hlasování. Schváleno. 19 pro, 16 proti. 120. 121 a 122 společně. Zahajuji hlasování. 120, 121, 122. Končím hlasování. Zamítnuto. 123, 124. Kdo je pro? Asi bude lepší zahájit. Elektronické hlasování je to těsné, takže 123 a 124. Prosím, rychleji. Je to zamítnuto. 16 pro, 19 proti. 100, pardon, 20, paní zpravodajka. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to velice těsné. Takže pozměňovací návrh číslo 20 elektronicky. Číslo 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a schváleno 19 pro, 16 proti. Takže 125, 126, 127, kdo je pro? Proti. Já myslím, že to bylo schváleno, říká pan předseda. 128 nám odpadá, 129 také, takže 130. Pan Schmidt. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromisní návrh K. Kdo je pro? proti, schváleno. 133. Kdo je pro? Proti, schváleno. 22 je kompatibilní. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce, kdo je pro? 22, pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Schváleno. 134. Návrh pana Karase. Kdo je pro? raději elektronicky. 134. Končím hlasování. Schváleno. 18 hlasů pro, 16 proti. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 136. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 23. Paní zpravodajka, kdo je pro? proti, schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, schváleno. Takže dále kompromis M, pro, proti, schváleno. 142 a 143. Zahajuji elektronické hlasování ke pozměňovacím návrhům 142 a 143. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, 17 proti. 144. Kdo je pro? Opět budeme muset ověřit elektronicky 144. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 146, 147, 148. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis N. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 24. Pro. Proti. Také schváleno. Kompromis O. Pro. Proti. Schváleno. Takže dále 154 pro. 154, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 155. Kdo je pro? 155, to není úplně zřejmé, takže hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnu to. O jeden hlas. 156. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 157. 157. To bude asi také těsné, takže hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 19 proti. Nyní kompromis P. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 25. Paní zpravodajka, kdo je pro? Proti. Schváleno. 160 odpadá. Takže 26. Kdo je pro? Ne, zahajuji elektronické hlasování. Pozměňovací návrh 26 paní zpravodajky. Končím hlasování. Schváleno. O jeden hlas. 161 nám odpadá. Sto šedesát dva. 162. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Není 164. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 165 a 166. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 167. Kdo je pro? To musíme ověřit. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale chci si být úplně jistý. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. Takže 168. 168 pro, proti, schváleno. 169 odpadá, takže 170 pro. To bude opět těsné, takže 170 hlasujeme elektronicky. Zamítnuto, říká pan předseda. 171. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 171. Končím hlasování schváleno. 172. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 27 nám odpadlo, takže 173, 174, 175, kdo je pro? Myslím, že opět to budeme muset ověřit elektronicky. Opět se jedná o výmazy, takže 173, 174, 175 hlasujeme elektronicky. Zamítnu to. Můžeme hlasovat unblock? Ne. Takže 176, kdo je pro? Proti schváleno 177, 177. Hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 177. Sto sedmdesát sedm zamítnuto. Sto sedmdesát osm. Hlasujeme elektronicky. Bude to asi podobný výsledek, ale nikdy se to nedá úplně přesně předpovědět. Končím hlasování. Ano, je to úplně stejné. 179. Hlasujeme elektronicky. Jenom to chci zkontrolovat, jestli si někdo to mezi tím nerozmyslel. 179. Zamítnuto. 180. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stejný výsledek. To jsme skutečně mohli udělat unblock. 181. Takže hlasujeme elektronicky. Někdo se to mohl rozmyslet. U některého z těch návrhů to by změnilo výsledek, takže končím hlasování. Ano, vidíte? Tohle je schváleno o jeden hlas. Takže tím se opodstatnilo moje rozhodnutí. 182 hlasujeme, kon, poslední. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže nyní úvodní ustanovení. 28 jsme schválili, protože jsme schválili kompromis. Nyní kompromis Q. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 30, pan Karas. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 30. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedna. Paní zpravodajka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. O jeden hlas. 31. Pan Karas. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 31. Končím hlasování. Zamítnuto. 2. Paní zpravodajka. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh číslo 2. Paní zpravodajka. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis R. Kdo je pro? Proti schváleno, celé jasně. Můžeme další tři vzít unblock? Takže budeme hlasovat o 33, 34, 35 a 36 unblock elektronicky. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všechny zamítnuty. 17 pro, 17 proti. Nyní tady budeme hlasovat elektronicky o celém tomto textu. Ještě je tu někdo, kdo nehlasoval? Končím hlasování. Schváleno. 34 pro, jeden hlas proti. Nikdo se nezdržel. Takže paní Stylerová, máte celé jasný mandát pro to, abyste hájila naši pozici ve výboru Ekon. Chcete ještě něco k tomu dodat? Ne. Takže děkuji. Poslední hlasování dnes dopoledne bude o stanovisku pana Panceryho klíčové informační dokumenty o investičních produktech. Pan Panzery tu není, takže přejdeme rovnou k hlasování. One. Pozměňovací návrh číslo jedna, to je pro. Proti přijato 44. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto 2. Pro proti, přijato 3 e, pro, proti, zamítnuto 4 pro, proti, zamítnuto 5 pro, proti, zamítnuto 45 pro, proti, přijato 46 pro, proti, přijato 6 zpravodaje, kde je pro, proti, zamítnuto. 47 pro, proti, zamítnuto. 6 pro, proti, zamítnuto. 7 pro, proti, přijato. 48 pro, proti, přijato. 8 pro, proti, Přijato. 49 kompatibilní s návrhem 8 pro a ústní pozměňovací návrh Google, kde pro, proti. Mám to ověřit? Dobře, otevírám hlasování. Ověříme. Eh, pozměňovací návrh 49 ehm, ním pozměňovací návrh končil hlasování. Zamítnuto. Kompromis A pro, proti, přijato. ústní pozměňující na, zamítnout, formálně hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Přijato kompromis B. Pro. Proti. Přijato C. Pro. Proti. Přijato. 10 pozměňovacího eh, zpravodaje pro. Proti. Přijato. 61 padá. D, kompromis D, kde pro, proti, přijato. 65, paní Rujule, kde pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 12, zpravodaje, pro, proti, zamítnuto. 66, pan Handel, kde pro, proti, zamítnuto. 67, pro, proti, zamítnuto. 13 pro, proti, přijato. 68 kompatibilní pro, proti, přijato. 69 pro, proti, zamítnuto. Kompromis E pro, proti, přijato. Sedm, kompromis F pro, proti, přijato. Teď přejdeme k návrhu 76, pan Repo kompatibilní 75 do pro. Otevíráme hlasování 76. Zavírám hlasování. 22, 13, 77 jde pro. To budeme muset zase ověřit. 77 myslím, přijato. Musíme ověřit. 21 pro, 13 proti, 78 pro, proti, přijato. Kompromis G, kde pro, proti, přijato. Kompromis H, kde pro, proti, přijato. 84, pan Hendl, kde pro, proti, zamítnuto. 85 pro, proti, přijato. 86 pan Hendl pro, proti, zamítnuto. 87 pan Schmidt je pro, proti, to věříme. 87. Otevírám hlasování. Myslím, že to je přijato 19 k 14, návrh 16 pro, proti, zamítnuto 88 pro, proti, zamítnuto kompromis I, kde je pro, proti, přijato. Přejdeme k návrhu 18 pravda, kde je pro, proti, přijato. Návrh 92 pan Schmidt Otevírám hlasování k návrhu 92. Končím hlasování. Eh, přijato kompromis je, kde pro, proti, přijato kompromis K, pro, proti, přijato kompromis L, pro, proti, přijato. 102. Unblock. Budeme na P. Dobře. Budeme tomu hlasovat 100, 2, 21, kde pro, proti, přijato, 104, pan Buzoj, kde pro, proti, přijato, 22 zpravodaje, kde pro, proti, myslím zamítnuto. Že 22 eh, zpravodaj čím hlasování. Návrh 105 pro, proti, přijato. 106 Um, ehm, kdo je pro? Proti? Přijato. 107 kdo je pro? Proti? Přijato. 109 pro? Proti? Přijato. Kompromis M pro? Proti? Přijato. 111 pro? Proti? Zamítnuto. Končím hlasování. Přijato, ano. 112. Pro, proti, přijato. 24 zpravodaje. Pro. 24 tedy. Přijato. 113 Manders, kde je pro, proti, zamítnuto. Kompromis N, kde je pro, proti, přijato. Kompromis O, kde je pro, proti, um, ehm, 100 39, pan Schmidt, jde pro? Proti, přijato. Sto čtyřicet pro, proti, zamítnuto. 141 pro, proti, zamítnuto 142 pro, proti, zamítnuto návrh 25 pro, proti, přijato. 143 pro, proti, přijato. 144 pro, proti, přijato. 145 pro, proti, přijato 146 pro, proti, přijato 147 pro, proti, přijato. 148 pro, proti, přijato. 149 pro, proti, přijato 150, pro, proti, přijato 151, pro, proti, zamítnuto. Pane Šmitovi se podařilo udělat klasický kompromis se všemi pozměňovacími návrhy. Takže 26, Pětakainen pro, proti, přijato 27, Handel pro, proti, zamítnuto. 28, zpravodaj pro, proti, zamítnuto. 29, Handel pro, proti, zamítnuto. 30, ústní pozměňovací návrh, pan Handel, kde je pro, proti, zamítnuto. 30 bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zamítnuto. 31 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, přijato. 33 jako doplnění, kde je pro, proti, přijato. 34 pan Buzoj pro, proti, přijato. Návrh 35, kde je pro, proti, zamítnuto. Kompromis P, kde je pro, proti, přijato. 39 pro, proti, 40 pro, proti, zamítnuto, 41 pro, proti, přijato, 42 pro, proti, Zamítnuto. 43 pro, proti, zamítnuto. Takže stanovisko jako celek. Kdo je pro? Otevírám hlasování. Takže to je přijato. 34 hlasů pro jeden proti. Děkuji. Gratuluji panu Pancérimu. Dámy a pánové, děkuji vám. Tím končíme dnešní hlasování. Děkuji vám za vaši eh, zatrvalou pozornost a máme, jsme pouze pět minut spoždění eh, tedy máme, takže slovo má, mu další bod na programu paní Koraca Bild. Já vám dám možnost, abyste v klidu odešli, než dám slovo paní Koraca Bild.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 Um, začneme další diskusy a to je zpráva z vlastní iniciativy paní Koraca Bild. Tady proběhlo velice úspěšné slyšení. Vnitřní trh eh, služeb, aktuální stav a další postup. Máme tady návrh zprávy paní Koraca Bild, který bude prezentovat. Pak tady máme stínové zpravodaje. Um, Pan tady je, paní Rup tady není, paní Gebhardt možná. Vy tedy zastupujete paní Rapty, jste jako stínová zpravodajka, paní Rule a já budeme tedy stínovými za vás. A také vítám tým z komise Claire Berry a e, příslušné e, e, ředitele, kterým dám slovo později. Takže, paní Koraca Bild, prosím, můžete prezentovat svou zprávu. Já chci přivítat skupinu ze Švédska, která přijela. Eh, chci říci, že jsme na úvod, že jsme tady, protože to je parlament pro evropské občany a proto vás chci srdečně přivítat. Pane předsedo, tato zpráva je o pracovních místech a růstu v Evropě. Podle komise 70 HDP EU a zaměstnanosti je v sektoru služeb. Je to rychle rostoucí sektor. Můžeme získat 330 miliard euro, 2,6 HDP. Pro některé země až 4 za 5 až 10 let. Pokud by se využil plný potenciál sektoru služeb. Tyto, čís, tato čísla mluví sami za sebe. Proto se chci zeptat za předsednictví nebo členské státy za jejich zástupci jsou tady přítomny protože máme historicky vysokou nezaměstnanost, máme velké veřejné dluhy, příliš mnoho škrtů, příliš málo růstu. Mě by zajímalo, zda se vlády domnívají, že národní politiky stačí na vytváření pracovních míst v Evropě, a nebo zda se shodneme, že sektor, kde můžeme vytvářet pracovní místa bez vynaklání prostředků daňových poplatníků, čistě tím, že odstraníme překážky a omezení. Co si teda myslí o tom členské státy? Tato práva je zaměřená na členské státy. Máme směrnici o službách přijatou v roce 2006 a tady chci um, ocenit roli, kterou se hrála paní Gebhard, Hanslik a vy, eh, pane předsedo a další kolegové, v tom, aby skutečně s komisí eh, se eh, toto implementovalo. Je to transponováno, ale není to plně prosazováno v praxi. Jak tedy vysvětlíte občanům, že jim eh, berete pracovní místa, která, nebo jim ne, nevytváříte pro ně pracovní místa, která nestojí finanční prostředky. Já chce, abyste byli transparentnější v tomto procesu. Buďme konkrétní, co se tedy neimplementuje. Pokud si koupíte mm, zájezd, balíček, v jednom členském státě, můžete být diskriminováni z důvodu toho, jaký máte pas. A já chci poděkovat přátelům z Evropské rady spotřebitelů, kteří přispěli tady mm, slyžení, které tady proběhlo. Eh, a mm, jeden příklad byl vyřešen, eh, případ diskriminace mm, rakouských spotřebitelů, kteří měli platit daleko vyšší cenu za stejnou okružní platbu jako němečtí spotřebitele a oni vyhráli. To je článek 20.2b. Um, na základě národnosti komise začala řízení porušení smlouvy s daným členským státem, aby spotřebitelé v Evropě měli možnost skutečně využívat celého trhu služeb, aniž by byli diskriminováni. Ale také eh, se to týká firem, které nemohou Eh, využívat trhu 500 milionů lidí. Architekti, kteří se nemohou etablovat v jiné členské zemi, eh, musí prokázat, že vlastnictví její firmy je 51% soukromí, a nebo změnit právní eh, formu společnosti. Firma v jedné členské zemi, která má již pojištění a je nucena, nebo může být nucena, Eh, uzavřít další pojištění, platit dvakrát za to, aby se zřídila nebo etablovala v jiné členské zemi. A komise, eh, mě by zajímalo, co komise s tímto dělá, aby se to pojištění uznávalo přes hranice. Příkladů je mnoho a studie komise je všechny prezentuje. Co tedy s tím? Pravidla existují. Naším úkolem je zajistit, aby byly řádně mm, implementována. Problém, pane předsedo, je v té části eh, směrnice o službám, kde členské státy mají manevrovací prostor. Je to tak, že velice často ten eh, důvod veřejného zájmu eh, národní orgány využívají k vytváření bariér. Velice zřídka hodnocení přiměřenosti tohoto odůvodnění se vůbec provádí. A proto chci, aby komise pomohla vyjasnit a instruovala členské státy, jak tedy aplikovat test přiměřenosti. E, členské státy také aplikují test ekonomických potřeb. E, firmy musí ukázat přidanou hodnotu. To všechno jde proti duchu a liteře směrnice o službám a brání vytváření pracovních míst naší práci je důležité říci, že bychom neměli mít dvojí měřítka. Všechny členské státy by měly mít společnou odpovědnost za otevírání svých trhů. V ehm, roku 2006 je nová situace. Chci říci, že na podporu vnitřního trhu služeb eh, nebo podpora tohoto bude mít pozitivní dopad také pro, na průmysl. Působ fungování moderní ekonomiky je takový, že, se, že společně prodáváme služby a produkty, mobily, digitální služby. A proto naše práce měla být ambiciozní, orientovaná na budoucnost, protože inovace e, propagují způsob využívání produktů a služeb v celé Evropě. Ke konkrétním návrhům harmonizovaný přístup při implementaci a prosazování směrnice o službách, pokud to není možné. Koherentní integrovaný přístup. Um, řešíme šedé zóny národní uh, legislativy. Měli bychom zlepšit alespoň vzájemné uznávání. Lépe využívat stávající existující nástroje jako informační systémy o vnitřním trhu pro kontrolu přeshraničních dodržování požadavků. Uh, dále řešení, mm, eh, různé možnosti řešení sporů, sovit, eh, rozvíje rozvoj vodu, eh, míst jednotného, jednoho kontaktu. Mělo by to být více, vícejazyčný e-government portál pro spotřebitele i podniky. Členské státy by to měly propagovat i přes hranice. Chceme, aby komise hodnotila pokrok na základě jasných měřítek a aby pravidelně informovala vlády. Chci poděkovat um, eh, eh, zástupce ze Švédska, kteří přispěli k tomu, jak ten bod, jednotný kontaktní bod by mohl zlepšit profesování směrnice o službách. Pane předsedo, já podporuji politiku nulové tolerance komise bez tvojích měřítek ohledně po, v případu porušování pravidel. Musíme také využívat dialog, výměnu nejlepší praxe mezi národními, místními orgány a mezi parlamentem a členskými státy. Proto vyzýváme mm, členské státy, aby na nejvyšší politické úrovni velice vážně to brali a dali, eh, udělali prioritu na Radě pro konkurenceschopnost, již jsem to udělala s um, irským předsednictví a doufám, že pan předseda Van Rompuy bude souhlasit eh, s tím, aby se to dostalo na programy Evropské rady, tedy implementace vnitřního trhu služeb, eh, ať, ať to prostě mm, po dobu, kterou bude třeba. Mělo by to být prioritou členských zemí a chceme, aby členské státy vypracovaly konkrétní cestovní mapu odstraňování překážek a propagace pracovních míst v Evropě. Jak tedy konkrétně máme peer review, Dále máme interní trh služeb, to je součást evropského semestru. Chceme, aby komise eh, vypracovala specifická doporučení na země. Toto je spolupráce mezi členskými státy a komise. Musí to, musíme to otevřít občanům, musíme, musíme, jim, musíme zveřejnit a dát občanům vědět, které členské státy v tom brání, jaké jsou tam překážky. Chceme větší odpovědnost, větší transparentnost, eh, co se týče těch zbývajících překážek. Eh, ráda se vyslechnu vás, váš příspěvek a zpravodaj, těším se na spolupráci. Dobře, já vám velice děkuji za uh, toto jasné vysvětlení a nyní předávám slovo stínovým zpravodajům. Tak eh, jako u ostatních eh, zpráv z vlastní iniciativy víme, že máme časová omezení a budu muset takto postupovat i nyní, protože kolegové ještě mají před sebou velký kus práce. Nyní má slovo paní Gepardová, která je stínovou zpravodajkou a také se zabývala směrnicí o službách, takže tedy povolanější než kdokoliv jiný. Möchte meine Kollegin Frau Rapti entschuldigen, aber sie musste wegen, äh, wegen eines ganz wichtigen Termines. Äh, děkuji. Mm, já jsem musela být v Lisabonu z důvodu důležitého termínu, protože nemohu být na dvou místech, tak s, eh, jsem eh, ráda tedy slíbila, že vám zastoupím, že to téma je pro mě velmi důležité. Paní Rapty děkuje srdečně za práci paní Korace Bild a e, také souhlasí s tím, že tato směrnice e, bude důležitým nástrojem pro vnitřní trh a současně chci e, připomenout, že to není samoučelné. Vlastním jménem chci um, jenom říci, že máte velice eh, zajímavá vysoká čísla. Můžete také udat své zdroje, protože jako zpravodajka si vzpomínám, že jsme tehdy měli velice různá čísla, jsme dostávali, která ne všechna byla správně doložena a já nemám ráda prostě, si vy, když se vytahují z rukávu jen tak čísla, to je nebezpečné, to může vyvolat věci, které bychom si nepřáli. Paní Raty také souhlasí s tím, že lepší implementace e, směrnice o službách je potřeba a e, také po e, mnoha letech po skončení mm, těchto prací ještě zbývá eh, toho spoustu udělat. Je to velice velký úkol. Eh, souhlasíme také s politikou nulové verance komise, kterou navrhuje a také vy navrhujete, eh, co se týče implementace směrnice, nejenom této, ale celkově. V této souvislosti chci zdůraznit, že je důležité, abychom se zaměřili na to, aby bylo korektní implementace a nikoli um, nejde o to trestat členské státy, ale měli bychom spíše klást důraz na to, aby členské státy tam, kde je to nudné, nutné, pomohly ve správné implementaci. To je eh, vede k cíli spíše než nějaké tresty souhlasí s paní eh, eh, Koraca Bild, co se týče pší orence, vnitřního trhu, o tom lze mm, jednat stejně tak návrhy transparentnosti a odpovědnosti větší, tedy accountability. My, nevím, teď mě nenapadá tedy německý výraz. Ehm, a také Plně souhlasím s vámi, že Evropský parlament by měl hrát aktivní roli. Ovšem, měli bychom také roli ochrany spotřebitele posílit a žádnou diskriminaci spotřebitele nemůžeme akceptovat z důvodu národnosti nebo bydliště. To jste sama ještě jednou zdůraznila. Na tom se shodneme. Členské státy komise e, mohou a doufám, že budou nadále pomáhat v implementaci tohoto. Ovšem je tady pár bodů, se kterými, ve kterých e, s vámi nemůžeme úplně souhlasit a to je to, co um, to, co, že, to tedy, že všechna národní pravidla představují také bariéry pro implementaci směrnice o službách a že Evropský soudní dvůr již v některých případech řekl, že ne všechno, ne všechna národní pravidla eh, jsou, je jaksi není vítáno nebo je zakázáno, takže na to se ještě musíme podívat přesněji. A musíme dbát na to, aby pravidla, která jsme stanovila, byla správně implementována. Neznamená to ale, že všechna národní pramena musí být zrušena. Právě co se týče pracovního sociálního práva, prosím skutečně, paní Koraca Bild, abychom článek 20, kde je princip, kde už není princip země původu, ale cílové země, tak aby to nebylo vnímáno samostatně, ale také e, s článkem 1, kde se jasně říká, že právo, národní právo právě v pracovní sociální právo musí být zohledňováno. A je tady tedy to je tedy společná souhra, kterou, na kterou nesmíme zapomenout. Paní Ratty e, tady podala řadu pozměňovacích návrhů a to mohu jenom akceptovat. Musíme ta omezení, která existují, která nejsou přiměřená, skutečně zrušit, to je jeden názor, ale musí to být zcela vyvážené. Tady doufám, vám můžeme ještě pomoci, aby to bylo trošku více vyvážené. Je to tedy návrh spolupráce, ovšem právě sociální zpráva, práva ochrana spotřebitele je třeba více rozpracovat. Vy jste ve svém úvodu hovořila o eh, těch kontaktních ehm, mm, osobách. Eh, o těch se ještě eh, budou pozměňovací návrhy, protože to je to důležité mm, téma. To musí stát popředí. Tam potřebujeme zlepšení v mnoha členských státech, co se tohoto týče. Protože to otevírá dveře podnikům, především malým a středním, kteří, které vytvářejí skutečná pracovní místa. Yeah, thank you. Thank Děkuji. Vidíte, jak na základě naší zkušenosti postupně přidáváme tomu dokumentu stále větší hodnotu. Myslím si, že nakonec ta zpráva bude velice užitečná. Slova pan Lechigard. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní Kuracebel za vypracování zprávy. Pro mě bylo jednoduché být tady s tím zpravodajem, protože pro mě bylo velice obtížné nesouhlasit u těch hlavních věcí s paní zpravodajkou. Chtěla jsem říci, že obecně je podle nás ta zpráva velice dobrá. Plně podporujeme hlavní myšlenky tam obsažené. Já bych zdůraznil tři věci. Za prvé samozřejmě to, jak už říkala kolegyně, že musíme vyvíjet tlak na členské státy, aby zlepšili provádění této směrnice v praxi a také podporujeme politiku nulové tolerantnosti v případě porušování předpisů. Pouze tak zajistíme plné provádění. Za druhé, také plně souhlasím s tím, že problematické používat jako výmluvu ty e, převažující zájmy veřejného, nebo důležitější věci veřejného zájmu. To je také klíčová záležitost. Budeme to muset vyřešit tuto větu. A za třetí, možná je to podrobnost, podle některých z vás, ale podle mě důležitá podrobnost, jde o tu nediskriminaci uvedenou v článku 22. Já v zásadě souhlasím s tím, že spotřebitelé by neměli být diskriminováni na základě eh, země pobytu nebo národnosti, nicméně v praxi je ta situace komplikovanější. Například musíme vyřešit problém. Podniky by měly být, měly být možnost eh, se rozhodnout nějaké výrobky prodávat eh, v jedné zemi, v Dánsku nebo Švédsku, a potom je neprodávat někde zase jinde. Myslím, že je nerealistické, aby eh, malé a dokonce i střední podniky museli prodávat spotřebitelům ve všech členských státech. Podle mne to by také ve zprávě mělo být vyřešeno. Ale to je jednom jedna taková věc. A jak už jsem říkal, s hlavními aspekty této zprávy souhlasíme a budu se těšit na další úzkou spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. Heidi? Mein Moment liegt ja noch nicht schriftliches vor. Stručně. Já počkám, až paní eh, Koraca byl zpracuje svůj návrh a pak eh, jistě bude dobrá spolupráce. Jinak Doufám, že paní Koraca Pilt eh, bude chápat, že jako malá frakce není čas, eh, nemáme potřebný čas na Norsko, eh, um, ale i, toto můžeme dělat je takto stanovisko jenom levou rukou, jinak to nejde. Jak omlouvám se. Pokud vím, měli byste tu zprávu mít, bylo to, myslím, přeloženo do všech jazyků. Takže k překladu došlo, je to eh, k dispozici ve všech jazykových verzích. Pokud dovolíte, ještě i já bych se eh, vyjádřil jako stínový zpravodaj. Musím souhlasit s kolegy v tom, že toto je velice podrobné a obsažné dílo. Paní Kuraca Bild v rámci omezení odvedla skvělý kus práce a podle mého názoru je to tedy skvělý základ pro další práci. Jsem si ale jist, že budeme muset ještě přidávat další body do dokumentu, budeme tak, muset, nebo budeme tak přidávat tomu dokumentu ještě další hodnotu. Má hlavní obava spočívá v tom, že nejsou dostatečně viditelné příležitosti, které se nabízí v současné době na jednotném trhu případným eh, investorům, podnikům které by konkrétně byly schopny poskytovat služby do jiných zemí, v jiných zemích, ale nemají přizpůsobeny své obchodní plány k tomu, aby takto mohli postupovat. Podle mého názoru to je věc, kterou bychom mohli my jako výbor eh, využít a úzce monitorovat. Respektive komise, pardon, by toto měla monitorovat a jde o to, že členské státy dostatečně nepodporují investice, eh, které provedly veškeré úsilí, které provedly, není využíváno například v souvislosti s těmi jednotnými kontaktními místy. Došlo k velkým investicím do systému i do personálu, abychom se dostali tam, kde nyní jsme, ale členské státy tyto investice nějak nekapitalizují, alespoň nedostatečně. Já myslím, že část problému, který máme, spočívá v tom, že směrnice o službách v zásadě provedla řadu změn. V podstatě představovala katalyzátor pro členské státy v tom, aby do vnitrostátních předpisů zapracovali eh, řadu změn, tak jak paní Kuraca byl eh, zmiňovala. Ale přesto existují ještě některé náhodné požadavky o tom, jak společnost eh, musí zaregistrovat, jak získat povolení a tak dále. A často jsou tam používány ty převažující zájmy veřejn, ve veřejném zájmu s cílem ochránit daný trh, ale to je minulost, mělo by to být minulostí. Problém spočívá v tom, že podle mne mnohé společnosti se snažily poskytovat služby v jiných zemích, eh, snažily se, ale nepodařilo se jim to, protože nezaznamenali žádnou změnu. A v rámci reálné ekonomiky máme důkazy o tom, že věci se změnily a my to musíme opravdu ukázat, že došlo ke změnám. To bude ten katalyzátor, o kterém hovoří paní Koraca Bild. Dojde k tomu, k takové změně pouze v případě, že podniky poskytující služby budou chtít poskytovat služby i na jiných trzích, na, e, v jiných okolnostech. V současné době ekonomický růst v Evropě um, stojí před velkými překážkami a my doufáme, že toto právě by měl být čas, kdy podniky poskytující služby, e, které zjistí, že podmínky v jejich zemi nejsou ideální, budou hledat nové příležitosti. A když se například podíváte na dimenzi východu e, západu v rámci EU, zjistíte, že v Polsku a ve východních zemích máme mm, rostoucí ekonomiky. Rostoucí ekonomiky, v rámci kterých dochází k transformaci. Tyto Eh, ekonomiky žádají o specializované služby, které by jim pomohly eh, ten přechod ukončit, například vývoj nových marketingových systémů, eh, poskytování informací, zlepšení produkce, lepší organizace a tak dále. My tedy nejenom potřebujeme zajistit, aby tyto služby lépe fungovaly, ale Tyto společnosti také budou představovat katalyzátor růstu a zajistí, že ekonomiky se stanou konkurenceschopnější. Bude to mít vlastně dvojí výhody. Když členské státy už investovaly mm, a podporovaly lidi, aby využívali tohoto trhu, nejenom to pomůže jim, těm spotřebitelům, ale také evropské ekonomice jako celku. A my musíme tu směrnici o službách brát jako legislativní projekt, kterým se zabýváme dlouho, ale nesmíme to brát jenom jako něco, čím se dlouho zabýváme a e, poskytuje nám to práci, ale musíme to proměnit do něčeho, co se stane opravdovým e, ekonomickým programem růstu. Mne pozvalo irské předsednictví, e, abych se zúčastnil jejich neformální rady eh, pro konkurenceschopnost, která proběhne příští týden. A v rámci rady se bude týkat také zasedání na téma eh, regionální růst pro malé střední podniky. Já bych tedy navrhl výboru na základě této zprávy paní Kuraci Belt, aby toto předložilo eh, ministrům, protože jinak to bude nevyužitá příležitost. To je tedy jedna taková oblast, kterou musíme posílit v rámci zprávy paní Kurace Bělta. Možná bychom tam dokonce měli ještě dodat další kapitolu, v rámci které budeme hovořit o podpoře příležitostí pro růst. Například eh, bychom mohli zmínit druhou generaci jednotných kontaktních míst. Já bych ale raději ehm, neinvestoval do aktualizace počítačových systémů, ale například do toho, co již máme, vylepšení toho, co již existuje. Ne, nemá smysl něco vylepšovat, když nemáme zákazníky. My musíme ty zákazníky přitáhnout. Myslím si, že máme um, důležité údaje, Claude Berry se k tomu za chvíli vyjádří. Máme údaje o opravdové míře využívání jednotných kontaktních míst a také výsledky kontaktních míst. Tam můžeme opravdu vidět, jak eh, kontaktní místa přispívají k eh, novému podnikání. To bylo tedy z mé strany vše, můj příspěvek. A jsem si jist, že společně z té zprávy budeme moci udělat skvělou zprávu. Hlásí se ještě někdo další do diskuze? Pan Šváb? Pani Le- pan Lekegár se také ještě znovu hlásí. Ještě někdo další? Pan Šváb? Pan Lekegard? Budu mít slovo? Měl jsem Kladbery přivítat eh, dříve, nepřivítal jsem vás. Poté budete mít slovo, až si vyslechneme názor ostatních europoslanců. Budete se moci také vyjádřit, takže pan Šváb. Pane předsedo, děkuji. Já vítám eh, v úvod paní kolegyně Koraca Bild. Um, ta, ukazuje, ta diskuse jasně ukázala, jaká priorita si chceme stanovit. Uh, částečně eh, rozdílné, částečně společné. Věřím, že eh, bychom mohli v této diskusi dojít k dobrým výsledkům. Za frakci PP e chci říci, že právě ve službách musíme vidět velké šance, které jsou přeshraniční. Ehm, například německé firmy španělští inženýři, architekti, kteří tam jsou nezaměstnaní, eh, se mohou prakticky takto eh, ucházet o zakázky v Jižní Americe a aby je mohli nekomplikovaně přijmout. Na to jsou nutné nebo užitečné pravidla změnice o službách, které jsou nakonec v zájmu um, sociálních um, podmínek zaměstnávání. Eh, e-governance, o tom už jsem mluvila, to jsme podpořili právě u toho, se musíme zaměřit na oblasti, kde jsou, eh, kde, které můžeme dosáhnout přeshraničního eh, hlediska. Ten ekonomický needs test v Německu se týká například otázky etablování velkých podniků, obchodníků na zelené louce. Ale z mého um, hlediska to nesouvisí se svobodou služeb, protože uh, obce, k, eh, příslušné orgány, které se eh, týkají eh, jaksi obsazování um, ploch, tak ty nesmějí diskriminovat samozřejmě, ale když se chce další, když někdo nechce, aby se vybudovalo velké obchodní centrum vedle dálnice, tak to je otázka stavebního práva, které tam platí. Proto by mě těšilo, kdybychom se zaměřili na ty body, které krátkodobě, možná jednomyslně nebo velkou většinou můžeme schválit, a abychom nezacházeli příliš do hloubky a nedostali se do konfliktů, které nevyřešíme. Jsou oblasti, kde se můžeme shodnout, že chceme více vnitřního trhu a byl bych rád, kdybychom se zaměřili na tyto věci. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Pan Lekegard znovu hlásí, máte slovo? Ano, pozistručně, pane předsedo. Já jsem chtěl podpořit vás, pane předsedo, eh, tu vaši poslední poznámku. Myslím si, že jste to vysvětlil dobře. To, co opravdu potřebujeme v rámci diskuze, je eh, mít aktualizované údaje, nová čísla, která nám ukáží, co přesně máme a co se dá ještě zlepšit. Pro mě bylo obtížné se účastnit diskuze u mě doma, protože často se mi zdálo, že u těchto věcí eh, ta nemožnost byla téměř nulová, to se zdálo. Já tedy podporuji to, co jste zmiňoval, zapojit se do toho, protože já jsem si tu otázku kladl eh, dříve již sám. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Claude Berry. Budete mít stručně slovo a poté Anna Mary vysvětlí eh, časový harmonogram. Malcolm. Děkuji mnohokrát, Malcolme. Nejdříve ze všeho bych chtěla poděkovat parlamentu za podporu sdělení komise a za to, že se tím zabýváte. Především bych chtěla poděkovat Aně Marii za vynikající návrh zprávy, kterou velice vítáme. A jedná se o oblast, která je velice důležitá pro spotřebitele ze všech důvodů, které už tady zazněly, je důležitá pro občany, pro podniky, ale také důležitá vzhledem k mobilitě v Evropské unii. A to proto, že se nacházíme v obtížné hospodářské situaci. My vítáme to hlavní sdělení a sice, že chcete vyzvat členské státy k tomu, aby byly ambiciozní při implementaci stávajícího existujícího rámce v rámci směrnice o službách. A právě prostřednictvím dialogu s členskými státy tedy eh, prostřednictvím zavedených postupů, ale i během toho zájemného hodnocení se nám může podařit lépe tuto existující rámec využívat. A jak vy jste řekl, Malcolme, tak doufejme, že se nám podaří eh, i oživit tento rámec v praxi. Líbí, eh, líbí se nám několik konkrétních bodů ve vaší zprávě, o které jste se tady také zmínili a já je stručně zmíním také. Pokud jde o údaje, o data, tak eh, pokud je o ta, ty údaje ve zprávě, kterou napsala eh, Anna Maria, ty se zakládají na studii, kterou provedla Evropská komise eh, v rámci DG pro vnitřní trh, ale také ji provedli kolegové z generálního ředitelství ECFIN. A tam se měřil dopad té ambicioznější implementace. To jsou tady ta čísla, která máte k dispozici. Já vím, že někteří z vás tady hovořili konkrétně o některých zemích a ve přílohách můžete najít informace o jednotlivých členských státech. A pokud chcete, tak vám je rádi vytáhneme, pokud je budete chtít používat, až budete o tomto hovořit se svými voliči. Tři věci, které tady zazněly, jsou důležité. Za prvé, spotřebitelé. To je skutečně důležité pro spotřebitele, protože spotřebitelé také cítí dopad jednotného trhu. Velice často se my u nás zabýváme stížnostmi spotřebitelů, když mají pocit, že mají právo nakupovat online a že je někdo diskriminuje. Samozřejmě komise potom musí jednat eh, s podniky, ale také, také se snažíme tady je přesvědčit, ale myslím si, že parlament tak, tak, také hraje důležitou úlohu. A jak jste řekli, ona ta situace není často úplně jasná, ale my samozřejmě nemůžeme omezovat podniky v tom, aby využívali nebo nevyužívali nějaký podnikatelský model, ale pokud si myslíme, že je to v zájmu jednotného trhu, tak si myslím, že stojí za to navázat eh, dialog s podniky a ptát se jich, proč si myslí, že něco nemohou nebo jak jim můžeme pomoci. Další věc, která se několikrát objevila, zmínila to paní Gebhardt, a sice, že regulace sama o sobě není nutně špatná. Samozřejmě, že komise eh, také je toho názoru, že regulace většinou složí svému účelu, ale my tady musíme prostě eh, rýpnout hlouběji a Eh, musíme se podívat na to, čí zájem vlastně regulace má zahájit, eh, pardon, hájit a tedy jestli je to proporcionální. Musíme hledat správný model pro regulaci. Nechci říkat, že některé modely jsou lepší než jiné, ale prostě jsou tady různé přístupy, mohou existovat různé osvědčené praxe, které nám mohou pomoci, abychom lépe porozuměli tomu e, přístupu té proporcionalitě. A v neposlední řadě je tady skutečnost, eh, že musíme vnímat realitu, pokud jde o podnikání. Musíme samozřejmě prosazovat to, co tady děláme. Podniky nechtějí informace získávat z různých zdrojů. Chtějí mít jeden bod přístupu k informacím. To samé platí i pro spotřebitele. My si myslíme, že je důležité toto prosazovat, ale také skutečně uznáváme, že ty akce, které plánujeme třeba na podzim, ten měsíc jednotného trhu, tak to jsou právě ty aktivity, kdy můžeme hovořit jak s podniky, tak se spotřebiteli online, jinde. A můžeme potom pracovat na praktičtějších nástrojích pro především malé podniky, protože především pokud jde o situaci online, tak malé podniky a střední podniky nám často říkají, že prostě chtějí mít jedno místo, na které se mohou obrátit, tam získat všechny informace. Takže ještě jednou děkuji Evropskému parlamentu za podporu. Velice vítáme tuto zprávu. Jde správným směrem a těšíme se jak na spolupráci s vámi, tak se členskými státy. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda, i za vaši neustálou podporu v naší práci. Skutečně Eh, toto je naše sdílené úsilí v tom smyslu, abychom směrnici o službách prosadili, abychom pokročili ku předu a abychom ji mohli také rozšířit. A my už jsme hovořili o tom měsíci jednotného trhu. Snažíme tedy, aby eh, tam také byla zviditelněna tato eh, směrnice Paní Koraca Bild, teď vám předávám slovo, abyste mohla ještě uzavřít diskusi a pohovořit o harmonogramu. Ano, pane předsedo, děkuji, já začnu tam, kde vy jste skončil. Eh, vy jste velice vhodně, výmluvně vyjádřil, jaké je klíčové sdělení mojí zprávy. Prosím, vyjměme to z legislativního procesu a e, začněme o tom diskutovat na politické úrovni, protože je to skutečně hlnací síla pro ekonomiku. Já vím, že vy jste dobrým velvyslancem naším v radě, jako jste obvykle, právě pokud jde o růst a konkurenceschopnost a pracovní místa. Teď bych si chtěla ještě zmínit několik důležitých bodů, které tady zmínili moji kolegové a kolegyně. Děkuji paní Gephardt. Jsem velice ráda, že vidím, že je tady tolik schody pokud jde o hlavní eh, zacílení této zprávy. A pokud jde o diskriminaci spotřebitelů, tady se shodujeme, že to není přijatelné. Dále bych chtěla říci, že v článku 22 nemám v úmyslu naznačovat, že existuje nějaká povinnost pro podniky, aby někomu něco prodávali. Mám to v té důvodové zprávě, možná jsem to tam ale nenapsala dostatečně jasně, takže to ještě předložím v pozměňovacím návrhu. Pokud jde o působnost, tak jsem ráda, že jste řekli, že to je omezená zpráva v tom smyslu, že mám omezený počet znaků, které mohu využít, takže bych vás chtěla všech použít, abyste se skutečně zaměřili na to hlavní v té zprávě, na to hlavní sdělení. Nemůžeme tam pokrýt všechno v této zprávě. A jsem ráda, paní Gebhardt, že jste také zmínila propojení mezi článkem 20 a článkem 1, kde se jasně říká, že záležitosti trhu práce a pracovní síly jsou vnitrostátní záležitosti a nejsou, nespadají do působnosti této zprávy. Dále bych chtěla ještě zmínit něco, o čem hovořil kolega z ALDE. Ne, to už jsem vlastně zmínila. Hovořila z toho článku 22. Ale paní Gebhardt ještě, to, co jste říkala o národní legislativě. Já nechci říkat, že vnitrostátní právní předpisy jsou špatné, nebo že bychom je měli rušit a tak dále, ale chceme rozhodně říci to, že se musíme snažit tuto směrnici implementovat a prosazovat tak, aby to bylo jednotné, aby to bylo jednotné to provádění. A kde to nebude možné, tak musíme alespoň se pokusit o vzájemné uznávání. Takže si myslím, že se vlastně shodneme do velké míry. Paní Rile, tady musím říct, že máme dostatek času, nebojte se, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. května. Projednávat tyto návrhy budeme 29. nebo 30. května, hlasovat se ve výboru bude v červnu a na plenárním zasedání budeme hlasovat až v září. Paní Gebhardt říkala, že bychom neměli trestat členské státy. Samozřejmě já s vámi naprosto souhlasím. Moje zpráva je takovou výzvou k dialogu. Říkáme tam prostě, prosím, spolupracujme, hodnoťme se navzájem, řeďme se doporučeními eh, komise, spolupracujme na úrovni rady, rady pro konkurenceschopnost, všemi možnými způsoby prostě spolupracujme, spolupracujme i s předsednictvím rady a podívejme se, jak na, si můžeme vzájemně pomoci, jak může pomoci komise prostřednictvím pokynů, ale myslím si, že by neměly existovat žádné výmluvy eh, v tom smyslu, že máme různé výklady nebo různé zájmy. Že by to neměla být výmluva proto, abychom tady se snažili zastavit tuto, tuto novou hnací sílu, protože teď máme skutečně naléhavou situaci. Ta čísla, pokud jde o nezaměstnanost, jsou skutečně naprosto bezprecedentní v tuto chvíli v Evropě. A doufám, že tady tím se mi podařilo vypořádat se se s většinou vašich připomínek. Pokud ne, tak se na mě obraťme. Já se těším na další spolupráci s vámi. Chtěl bych poděkovat Tiarimu ze sekretariátu všem eh, stínovým zpravodajům i vám, pane předsedo, za vaši podporu. A teď si tady odnesu domů ten dojem, že všichni v podstatě eh, chceme to samé. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji. Myslím si, že je skutečně třeba, aby parlament dosáhl jasného eh, stanoviska ještě do eh, samitu pro růst v říjnu ta lůta pro předkládání pozměňovacích návrhů není úplně dlouhá, ale už na tom nějakou dobu pracujeme, takže 7. května to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, 29. a 30. května je budeme projednávat, potom budeme hlasovat ve výboru ještě do července a v eh, plenárním zasedání v září. Tak to tady navrhujeme postupovat. Tento harmonogram tady zveřejníme. Děkuji ještě jednou mnohokrát za to, že jste se vzala tuto práci na starost. A teď můžeme přejít k našemu poslednímu tématu pro dnešní dopoledne a to je stanovisko, které děláme pro výbor ITRE a týká se potenciálu cloud computingu v Evropě. Paní Frhajen tady nemůže být dnes, ale zastoupí tady kolegyně. Vím, že už došlo k nějakému vývoji, pokud jde o kompromisní návrhy, protože jako stínový zpravodaj se tady e, eh, účastním té zprávy. Pan zastupující zpravodaj je tady, pan Lechegard je tu také, pan Lindstrom tady není, ale každopádně si myslím, že o něčem diskutovat můžeme. Kdo je tady z komise k tomuto tématu? Aha, vidím tady kolegy. Takže komise se vyslechneme až později. Děkuji mnohokrát. A teď si vyslechneme pana Živána, který je tady zastupuje. Madame Verajan n'est malheureusement pas Děkuji, pane předsedo. Kolegyně bohužel není e, přítomná, nemohla se zúčastnit e, o eh, projednání uvolnění potenciálu cloud computingu, takže já ji budu zastupovat. Ona chtěla všem poděkovat za e, konstruktivní postup, za 62 předložených návrhů. Většina těch návrhů se týká důležitých věcí, jako ochrana údajů, ochrana spotřebitele na internetu pomocí cloudu a většinou zpravodajka tyto pozměňovací návrhy podporuje. Pokud je o vyjednávání eh, minulý týden ve Štrasburku, projednávaly se kompromisy, jednak eh, vysoká rychlost. Paní zpravodajka si myslí, že eh, zajištění vysokorychlostního internetu je nezbytná podmínka pro to, aby fungoval cloud computing. Souhlasí s stínovým zpravodajem socialistů Univerzální přístup by měl, univerzální přístup pro všechny občany je velice důležité. Dále přenositelnost údajů. Paní zpravodajka se domnívá, že výbor by měl zajistit, aby poskytovatelé cloudu eh, neuzavírali uživatele v rámci svých služeb, ale aby jim umožnili kontrolovat své údaje. Rozumně nastavené lhouty jsou také velice důležité pro možnost volby spotřebitele. Třetí věc, právní požadavky. Paní zpravodajka se domnívá, že je důležité stanovit jasná ustanovení o transparentnosti a smluvních podmínkách, tak abychom se vyhnuli zneužívání a nelojálním praktikám. Měli bychom všechno, všechny požadavky aplikovat eh, vyčerpávajícím způsobem a jednotně v rámci celé EU, což je také velice důležité pro důvěru spotřebitele. Čtvrtá věc, smluvní podmínky aby bylo, jasné, aby bylo možné zajistit právní jistotu pro podniky i spotřebitele. Eh, paní zpravodajka vítá pokrok eh, komise, tedy stanovování jednotlivých typů, typů nebo vzorů smluvních podmínek, nicméně neměl by to bránit eh, vytváření potenciálu cloud computingu, musíme tedy nalézt rovnováhu. Technické specifikace. Paní eh, zpravodajka vítá technologicky neutrální přístup založený na otevřených normách, čímž se eh, bude, čím budeme moci maximalizovat konkurenci a také možnost volby eh, spotřebitele. Za šesté, ochrana údajů a převod úd- přenos údajů do třetích zemí. Paní zpravodajka vítá přístup, který je obsažený v pozměňovacím návrhu 51, který jsem předložil já. Na základě tohoto cloud může vést k problémům stanovení rozhodného práva, také definice odpovědnosti jednotlivých zúčastněných stran. Zvláště se to týká údajů eh, o evropských subjektech, eh, které budou mít k dispozici nebo které budou uchovávat podniky usazené v jiných zemích. Paní zpravodajka si myslí, že veškeré, mm, veškerý přenos údajů, osobních údajů nějakému subjektu ve třetí zemi musí respektovat eh, evropskou legislativu, která se týká ochrany údajů. Stejně tak uživatelé cloudu usazení v EU musí být informováni v případě, že se budou jejich údaje předávat někomu, kdo působí ve třetích zemích. Zat, e, další věc, sedm, za sedmé licence. Paní zpravodajka si myslí, že komise by se měla vyjádřit také k licencím v souvislosti s rozvíjením cloudu a také podporuje kreativitu, což e, podpoří práva e, uživatelů. Poslední věc, poplatky za soukromé kopie. Tato otázka by se také měla zmínit. Poté, co byla vydána zpráva pana Vitoriniho komise, by měla předložit eh, opatření, pomocí kterých se zajistí, že to, co je již obsaženo v licencích, nebude podléhat dalším poplatkům, který by musel odvádět eh, poskytovatel eh, služeb cloudu. Pane zpravodaji, Pan, pardon, pane předsedo, paní zpravodajka, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, může podpořit většinu e, pozměňovacích návrhů. Pokud se já budu moci vyjádřit ještě k návrhům, které jsem předkládal já, e, chtěl bych tomu něco poznamenat, možná později nebo nyní. Nyní, takže velice stručně. Chci poděkovat eh, za slovo, pane předsedo, a k návrhům, které jsem předkládal já. Chci změnit pouze návrh 22, který se týká přenositelnosti údajů a Eh, toho, jak se budou údaje předávat. Musí to probíhat eh, plynule. Dále strategie cloudu z dlouhodobého hlediska. To musíme podporovat jako možnost eh, znovu nastartování evropské ekonomiky. A kromě toho jsem předložil ještě asi dalších deset návrhů. Chci zdůraznit zvláště velice strategickou otázku, tedy to, kde se budou nacházet fyzicky centra eh, zpracování údajů a případně eh, to, že se to nebude nacházet v EU. Například já, pokud eh, budu nějakým subjektem, nechci, aby se moje údaje nacházely v nějakém místě, které fyzicky se bude nacházet v Číně nebo v Jižní Koreji. Například eh, ve vojenské oblasti, kdybych působil, nechci, aby se moje údaje fyzicky nacházely na nějaké základně, která prostě se bude nacházet v Severní Koreji. To byly takové tři příklady, kterými jsem chtěla vysvětlit, co mám na mysli. Eh, prostě to fyzické eh, uskladnění údajů, kde se budou fyzicky nacházet, je také důležité. Děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát. Prosím. Ich möchte mich sehr herzlich auch Chci také poděkovat zpravodajce. Já doufám, že skutečně se jí podařilo um, to, to projednat se konsensuálním způsobem. Mně se zdá velice důležité, Eh, ta portabilita, že to tady je dobře vysvětleno, také garance ochrany dat, když eh, ochrana dat je nejenom překážkou, ale to vidíme i u toho cloudu, je to eh, mohlo by to cloud computing přinést i konkurenční výhodu v Evropě. Jsou um, v jiných, z jiné části světa by se svoje data mohla ukládat do evropských cloudů. Já eh, si domnívám, že by měla být zachována neutralita eh, technologická a současně volný přístup. To je eh, velice, myslím, že to je velice kvalitní dokument a že jde správným směrem pro další celé evropskou strategii v oblasti cloud computingu. Pan Lechegát. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj tady není, takže budu stručný a nebudu to prodlužovat. Já jsem četl pozměňovací návrhy. Ano, eh, je zajímavé, že cloud computing bude jedním z motorů mm, růstu v budoucnu vyžaduje to připojení na internet, je klíč. Důležité je, že musíme politovat toho eh, nešťastného návrhu eh, členských států, aby to bylo spojeno s Connecting Europe, zredukování eh, Connecting Europe na pouhou jednu miliardu. To je krok zpátky, pokud skutečně chcete tento typ připojení na internet, tak Ehm, jenom tak bude jak je dobrá budoucnost cloud computingu v Evropě. Ehm, je to samozřejmě, ty mm, připomínky jsou velice plodné, jsem rád, že je tady schoda ehm, zásadní, tak abychom mohli zpracovat příslušné kompromisy. Těším se na další spolupráci. Děkuji. Paní Rule. Také já budu stručná, já bych, si, eh, já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaj, protože tam jsou hlavní body, ale doplnění v rámci pozměňovacích návrhů eh, takové, že pro nás již bylo tedy zbytečné dávat další pozměňovací návrhy. Myslím, že to bude dobrá zpráva právě v oblasti, kde je stále důležitější téma ochrana dat a tento výbor je zodpovědný za práva spotřebitelů a je důležité, aby téma ochrany dat byla dobře řešena v souvislosti s tím cloudem. Ano, pokud i já tedy mohu dodat k tomu, co řekla paní Role, já s tím souhlasím. Uh, protože já jsem byl zpravodajem pro směci o telekomunikacích v univerzálních službách. Jeden eh, důležitý aspekt eh, je tam, kde musíme zajistit um, ehm, totež v případě kontek- v kontextu cloud computingu, je nutné si uvědomit, kolik spotřebitelů teď už aktivně využívá cloudové služby mm, v podstatě hladce. Ehm, neúplně souhlasím s tím, zda musíme znepokojovat spotřebitele tím, kde jsou jejich data přechovávána. Základní podmínky eh, ochrany dat se budou muset eh, aplikovat mezinárodně, proto otázky ochrany a bezpečnosti dat, o které budeme projednávat dnes odpoledne. To je skutečně celoevropský globální problém. To bude velice důležité během následujících obchodních jednání. Toto jsou mm, věci tedy ve spotřebitelské oblasti. Já, když jsem si mm, jenom na, pro ilustraci. Mnoho, nedávno jsem skupoval fotoaparát, mnoho f, m, kamer má přímo napojení na internet. Jakmile s, něco vyfotíte, tak přes Wi-Fi eh, se ta fotka může dostat do, na váš cloud a ten obchodník řekl, ehm, se mě zeptal, jestli také chci cloud. Takže už se to eh, vlastně stalo součástí nabídky spotřebiteli. Otázka je, jaké podmínky tady jsou pro toho spotřebitele, jak eh, budou schopni ty data převést od jednoho poskytovatele k druhému, jak rychle. Eh, mo, mo, při mo, mobilní telefony bylo zcela klíčové ta otázka přinesetelnosti čísel a to jsme aktivně eh, propagovali. Jaké podmínky bude mít spotřebitel, když půjde do toho cloudu? jaké smluvní podmínky, všechno toto se eh, bude stále důležitější pro spotřebitele, pokud chtějí svá data převádět, eh, převést jinému um, um, poskytovateli, aktualizovat eh, úložiště a podobně. Na to budou muset být jasné podmínky, okamžitý transfer a podobně. Takže tato zpráva komise je velice aktuální. Myslím, že tady můžeme udělat, eh, můžeme tomu z, významným způsobem přispět. Enstrom eh, a já pracujeme na kompromisech další věci a ta také stojí za zmínku. Není to naší přímou odpovědnosti, ale i v podstatě eh, to zajímá spotřebitele, ta je copyright. My ten problém, o kterém jsme mluvili a který vyplynul z Mm, pozměňovacího návrhu pana Stroma. To je například situace, kdy si koupíte copyrightem chráněné třeba video nebo hudbu a pak si to chcete uložit eh, nebo zálohovat na cloudu. Eh, tak co z toho tedy vyplývá? Bude tam nějaký, bude systém nějakých ehm, dodatečných eh, poplatků, to by asi mm, je neakceptovatelné, pokud ten jenom za to, že ten produkt využíváte jiným způsobem. Já se domnívám, že um, je více tedy větší zaměření na tyto problémy a um, protože je ten eh, přesun k těm cloudovým službám, lidé využívají e, zálohování na cloudu, sdílení data podobně Paní Hen uh, eh, již um, prokázala dobré vedení v této věci. Budou kompromisní návrhy. Hlasovat se bude koncem května. To je současný časový harmonogram. Někdo další, paní Galo, ještě chcete k tomu copyrightu? Ne, uh, já jsem nechtěla hovořit o autorských právech, ale pane předsedo, Víte, že pro mě jsou tyto digitální otázky velice důležité. Já jsem si nechala dobře vysvětlit, co přesně znamená cloud computing a nyní jsem schopná vám říci, že místo, kde se nachází údaje, na rozdíl od toho, co říkal tady kolega, pan Živan, tedy místo, kde se údaje nachází, rozhodně není důležitá, není to rozhodující. Co je rozhodující, je přístupový software, nebo místo, kde se eh, ty údaje dávají, dávají dohromady. To, kde se tedy fyzicky nachází, není důležité. Pro nás je důležité to, jak se dají zpětně ty údaje získávat a případně, jak je potom eh, poskytovat eh, dalšímu subjektu nebo jak je používat. Myslím si, že je chybou myslet si, že důležité je místo, kde se údaje nachází. Když například hovoříme o hlavním cloudu, to je věc, která nikdy neproběhne, nebude to realizováno, nebo stá Co my tady můžeme v Evropě udělat je to, že se zaměříme na používání těch údajů, ale to, zda se fyzicky nachází v Číně, rozhodně není důležité. Pro nás je důležité to, abychom my měli mo- možnost je opět, opětovně získat, mít je k dispozici a uh, používat je. To bylo takové technické vysvětlení, které jsem chtěla e, přidat do debaty. Já jsem totiž trávila studiem této otázky hodně času, zítra letím do Spojených států, budu se tam zabývat tím, e, jak to funguje u významných provozovatelů cloudu. A myslím si, že rozhodně bychom toto neměli brát e, jako něco nereálného, ale zaměřit se na technické aspekty cloudu. Děkuji. Good. Thank you very much. And now uh, Maria Campolago is here from the Commission. Děkuji, Maria Campolago z komisi. Eh, já eh, budu rád, pokud vstoupíte tedy také do diskuse, dávám vám slovo. Eh, děkuji. Je nám velkou ctí, že tady můžeme být v tomto výboru a děkujeme vám za příležitost stručně se k tomu vyjádřit. Myslím, že když se podíváme na ty pozměňovací návrhy, tak máme velice pozitivní dojem z té angažovanosti členů tohoto výboru v eh, problematice cloudu. Tady velice pozitivní přístup. Cloudu věříme, že Evropa musí postupně vyvíjet eh, cloud friendliness a být, musí být aktivní to sdělení bylo takovým mílovým krokem v této angažovanosti. Většina těch bodů, které řekl pan Filip Žuvan v této věci, jsou řešeny nebo se řeší. Důležité jsou otázky širokopásmové infrastruktury, Mm, komise se um, zabývá tou um, SF facilitou, která pravděpodobně neodpovídá ambicím, které jsme měli v našem návrhu v radě. Také chci zdůraznit, že přístupové sítě, nejenom ta uh, hlavní síť, um, jsou důležité. Evropa um, musí mít strategii ve velice eh, výkonném rádiovém při, přístupu, ehm, především mobilními systémy, které jsou důležité. Důležitá je přenositelnost, právní rámec, ehm, všechna práce v oblasti kybersecurity a ochrany dat, včetně aspektů s, um, uvalování privátních poplatků, to je v naší zprávě a vycházíme z toho, zacházíme ještě dál, jako, jak řekl pan předseda, například eh, kopie nějakého hudebního díla, eh, která je uchovávána někde na cloudu. Evropa musí být aktivní, eh, cloudové partnerství musí přispět k vytváření prostředí, kde ten cloud bude mít vysokou prioritu. Osázky lokalizace datových center se všemi aspekty, které eh, tady byly zdůrazněny, mohou být řešeny více méně vytvářením prostředí, které je dynamické a podporuje eh, vznikání Eh, silných operátorů v cloudové doméně s inovativními řešeními. Aspekty veřejných zakázek mohou také sehrát důležitou roli při vytváření dodávky nebo nabídky, která bude kurenceschopnost na pokud budeme mít pouze tradičně přistupovat k veřejným zakázkám, tak budou z toho mít prospěch jenom ty velké firmy. Nebude to dobrá služba pro Evropu, protože ehm, veřejné zakázky inovativních řešení podporují malé a střední eh, podniky také na straně nabídky, nehledě na eh, jejich ehm, prospěch jako spotřebitelů cloudu. Ehm, jsou tady aspekty s norem, standardů, eh, service level agreement kontraktu a podobně, to je velmi důležité. Takže v podstatě jsme Ehm, probíhá velice hloubková diskuse, ehm, nabízíme podporu, která myslím, že bude velmi zajímavá z naší strany a jsme připraveni naslouchat aspektům, které musíme hm, podporovat při implementaci těchto dělení. Bylo to přijato 27. září minulého roku Teď jsme uprostřed velice dynamického procesu spolupráce s průmyslem, malými středními podniky, občany, spotřebiteli, veřejnými orgány. Eh, děkujeme za všechny příspěvky z vašeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Je důležité tedy eh, dát kredit eh, komisi která tady hledá příležitosti a snaží se zvýšit konkurenceschopnost Evropy eh, při rozvojem těchto nových služeb. To je klíčové. Filip Juan um, ehm, um, mm, ehm, už, um, další už jsme o tom mluvili, že hlasování ve výboru bude koncem května. Uh, Schůzka s paní Verhoeven již proběhla, s paní Verheyen, pardon, eh, máme mm, řadu, se připravuje řadu kompromisních návrhů, které zlepší to stanovisko. A hlasování ve výboru bude až v říjnu 2013, což je poměrně pozdě. Do pléna se to v listopadu asi nedostane, ale možná se to podaří trošičku urychlit. Děkuji, tím končíme dnešní dopolední schůzi. Jenom abych připomněl, ti, kteří si neobjednali tento e-mailem tento newsletter, tak to můžete udělat. Dnes do odpoledne proběhne důležitá prezentace eh, věcí týkají se informační společnosti, protože bude diskuse o kyberbezpečnosti a návrzích kyberbezpečnosti strany komise, které dostal tento výbor, příslušným výborem, takže komise bude e, prezentovat strategii hodnocení dopadů dnes odpoledne, takže jste vítáni, můžete se na to dívat i online. Předtím bude hodinová diskuse o velice důležitých návrzích o zdravotnických prostředcích in vitro diagnostice. To začne ve tři hodiny, takže se na vás těším a Děkuji vám.